Right, good afternoon, everybody. I know it's always a bit of a rush to get back here. Dobré odpoledne vám všem přeji. Jsem opravdu velice ráda, že je mezi námi pan komisař Almunia a Barnier, kteří se účastní tohoto veřejného slyšení. Chtěla bych také přivítat ostatní řečníky. Náš parlament se snaží tímto slyšením přispět k diskuzi o přehledu dočasných pravidel pro poskytování státní pomoci přijatých v reakci na hospodářskou a finanční krizi a na druhé straně zase přispět svými nápady, jaké eh, strategie z východiska bychom mohli mít na základě roku 2008 a na podporu finančního sektoru během krize. A potom eh, toto slyšení bude mít své pokračování je eh, možné se zabývat politikou hospodářské eh, soutěže roku 2009, což připravil Jan Epik. A chceme změnit titul. Eh, budou to dočasná pravidla pro poskytování státní pomoci jako reakce na hospodářskou a finanční krizi. 7. října je lhůta pro předložení eh, pozměňovacích návrhů 17 eh, hodin a eh, nejprve se sejdeme s s komisaři a potom ve druhé e, části slyšení se budeme zabývat perspektivou hráčů na trhu. V prvém e, panelu bude mít pan komisař 10 minut a potom budou následovat otázky poslanců. A v druhém panelu každý řečník bude mít pětiminutový čas, abychom potom měli čas na otázky a odpovědi. A kdo není zvyklý eh, hovořit v parlamentu, ty bych chtěla upozornit na to, že máme eh, simultánní tlumočení a eh, budete moci pouze hovořit těch pět minut a potom vás budu muset přerušit životopis eh, členů jste obdrželi a jinak eh, vysíláme toto slyšení na webu. Tady je tedy vše na úvod. V prvé řadě bych chtěla dát slovo panu komisařovi Almuniovi a máte prosím 10 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně eh, pokud eh, eh, eh, budu potřebovat 12 minut, doufám, že budete tedy velice štědrá, co se týče také to množství prostředků během uplynulých dvou a půl letech jako státní E, e, příspěvky, státní pomoc. Pokud tedy souhlasíte, budu si nárokovat 12 minut. V prvé řadě bych chtěl říci, že je to období od pádu Lehman Brothers e, do současnosti. Je to pomoc finančnímu sektoru, ale i nefinančnímu v rámci přechodné nebo dočasné pomoci. Od října 2008 jsou jsou to tedy ty dopady pádu banky Lehman Brothers a je to článek 107 CB 3B E, týká se to mimořádných okolností, tedy e, trojnásobně mimořádných. Právní základ byl využit e, úplně poprvé v současné době všude ve všech státech Evropské unie. Jistě dříve to byly články pod různým označením od začátku od římských smluv a bylo to proto, že krize ohrožovala celý finanční systém. Čelili jsme obrovským systémovým rizikům. A e, byl to opravdu velice vážný dopad na celou ekonomiku komise eh, eh, se zabývala eh, využitím, mimořádným využitím tohoto právního základu. Bylo to z říjnu 2008 a pro bankovní sektor. A začali jsme nejprve na interbankovním trhu a potom v prosinci 2008 jsme přijali druhé sdělení, které se říkalo rekapitalizace, abychom stanovili kompatibilní pomoc na nutném minimu a vytvořili eh, bezpečné podmínky, aby se neskreslovala eh, hospodářská soutěž. Potom v únoru 2009 eh, to se týkalo aktiv a týkalo se to restrukturalizačních opatřeních pro finanční sektor. Eh, co, čeho jsme chtěli dosáhnout eh, na základě tohoto balíčku mimořádného rámce. Jistě chtěli jsme dosáhnout finanční eh, stability, to bylo to základní. Za druhé vytvoření rovnocených podmínek, abychom se co nejvíce vyvarovali riziku fragmentace jednotného trhu a také rizika fragmentace které vedlo k tomu, že národní eh, vlády eh, vynaložily opravdu eh, velké množství finančních prostředků a dále jsme usilovali o restrukturalizaci institucí, které obdržely veřejnou podporu, protože ze středně a dlouhodobého hlediska jsme si uvědomili, že krize pomine, ale chtěli jsme zachovat konkurenceschopný bankovní systém. A dále je tu možnost, kdy vlády vlády požádali o určité množství eh, prostředků od samého začátku října 2008 do srpna 2010 celkové množství byly 4,69 miliard a bylo to 39 z HDP Evropské unie, téměř 30 eh, záruk a 4,45 z závazku kapitálové pomoci a systému likvidity, ale nevyužili jsme všechny tyto prostředky. V prvém období od října 2008 do srpna 2009 jsme použili menší objem prostředků, odpovídalo to podle posledních čísel asi 17% HDP, takže méně než polovina tohoto množství byla vyčleněna eh, pro národ, v těch národních systémech a tyto systémy ukazují, že bylo 15 systémů pro rekapitalizaci, 9 z nich stále ještě působí a záhy jich bude 8, protože eh, Finsko eh, ohlásilo ukončení eh, vlastně v tomto měsíci jednoho tohoto systému E, dva e, systémy se e, týkaly špatných aktiv ve dvou členských státech, Německo a Irsko a šest systémů se týkalo bankovní likvidity, pět z nich stále ještě funguje a 21 zárukových systémů 12 z nich bylo obnoveno do 31.12.2010 eh, a pravděpodobně celá řada z eh, těchto 12 v eh, systému v členských státech bude dokonce prodloužena až do roku 2011. To uvidíme v současné době. Zkoumáme, analyzujeme ty národní systémy a 40, čtyři eh, rozhodnutí se bude týkat eh, záchrany a pomoci v individuálních případech. Ty byly již uskutečněny, 27 z nich se podařilo ukončit eh, s konečným rozhodnutím v roce 2007 se jedno eh, týkalo eh, restrukturalizace. Ve třech eh, případech bylo pozitivní rozhodnutí, které se týkalo likvidace instituce a v jednom případě Banco Privado Portugéše bylo učiněno negativní rozhodnutí. Tedy 27 případů bylo uzavřeno a v 17 individuálních případů se stále ještě vede jednání. Máme tedy 27 eh, <clears throat> případů individuálních eh, plánů restrukturalizace. Eh, my spolu pracujeme, eh, stále ještě analyzujeme tyto problémy. Jeden případ se týká Jirska, eh, Vy jste velice dobře informováni o situaci tam. Dále se to týká Řecka. Je to program eh, financování IMF, program pomoci EU Řecku přijatý před čtyřmi měsíci to eh, fond stability ve výši 10 miliard eur, eh, který má pomoci řeckým bankám, pokud to bude zapotřebí. Dále máme problémy v Německu, týkají se těch takzvaných Landesbank. E, stále ještě analyzujeme případy tří Landes, tedy zemských bank a čelíme opravdu velice e, složitému e, vyjednávání, abychom přijali nějaké řešení a také Hypo Real Estate se nyní přeformovala na takzvanou bad bank, 173 miliard eur je ve hře, takže to není malá částka. A v budoucnosti eh, je možné, že nás očekávají některé případy, které se týkají bank a finančních institucí, eh, které eh, budou potřebovat eh, eh, nové injekce v podobě veřejného kapitálu, aby obstály v zátěžových testech. A před námi je tedy ještě velmi mnoho práce obnova finančního balíčku znamená, že posuzujeme, jak budeme moci přijmout jedno z těch čtyř sdělení, o kterých jsem hovořil, které se týkají restrukturalizace. E, pokud nebudou prodloužena, prodloužena tak vyprší ke konci tohoto roku a my se domníváme, že budeme jedno toto stanovisko ještě potřebovat s mimořádnými podmínkami pro finanční a bankovní instituce v roce 2011, ne však za stejných podmínek jako nyní musíme zpřísnit podmínky. Například eh, bychom v příštím roce chtěli eh, mít eh, plán individuální restrukturalizace každé instituce, která dostává peníze z veřejných prostředků. Budeme tedy v tom pokračovat. Eh, v červenci tohoto roku jsme začali eh, přijetím systému pro eh, záruky a nyní se snažíme tedy zpřísnit podmínky pro restrukturalizaci finančních institucí a také naše služby začaly pracovat na nových pokynech restrukturalizace a záchrany za normálních podmínek, za normálním fungování. A chtěl bych, aby tyto pokyny eh, vstoupily v platnost k 1. 1. 2012, co se týče eh, dočasného eh, rámce pro naši ekonomiku. Asi se vzpomínáte, že jsme ho přijali v říjnu 2008. Tento dočasný rámec zahrnoval nová pomocná opatření, záruky pod, státních podpor, podpory eh, půjček, půjčky pro eh, výrobu zelených produktů, tedy ekologických produktů, a také eh, rizikový kapitál a krátkodobé záruky vývozních kreditů. Přijali jsme 81 systému 23 pro 500 tisíc eur nepodmíněných grantů pro eh, podniky, 15 eh, zárubkových systémů a potom eh, systémy, které zajišťují pomoc pro výrobu ekologických produktů, potom ještě další systémy od října 2008 Eh, tedy podle těch posledních čísel máme eh, eh, informace z 27 členských států, máme schválené systémy, které zahrnují závazky 185 miliard eur pocházejících ze 27 členských států a my jsme obdrželi pouze informace o tom, že 21 miliard tady z tohoto celkového množství bylo vyplaceno. Nyní tedy eh, diskutujeme o eh, přechodných fázích eh, k, k konci tohoto roku a ještě jsme schopni, abychom eliminovali tento dočasný rámec protože to jsou různé nástroje, různé možnosti. Domnívám se a navrhl jsem členským státům, aby těch eh, 500 tisíc eur, aby tato možnost eh, k konci tohoto roku byla odstraněna, ale některá opatření budou moci být prodloužena v roce 2011 s přísněnými podmínkami a to jsou ty eh, garance a eh, půjčky dokonce i e, výroba ekologických e, produktů, i když se to netýká všech členských států, pouze některé využili těchto e, podmínek, protože tady jsou tedy různé podmínky a různé pokyny a už to ukončím, paní předsedající. Domnívám se a navrhuji členským státům a byl bych opravdu velice rád, kdybych se dozvěděl eh, vaše reakce, než bude učiněno toto rozhodnutí, jaké to bude s těmi trvalými eh, kapitálovými eh, pokyny o rizikových kapit- o rizikovém kapitálu takže víte, že e, velké množství peněz daňových poplatníků bylo využito na e, e, rizikový kapitál pro finanční sektor. Veřejné prostředky byly využity ve finančním sektoru a ne v té nefinanční oblasti, i když 21 miliard eur je obrovské množství. Ještě jsme ty E, překážky nepřekonaly. Bude třeba pokračovat v tomto programu, ale za jiných e, podmínek. V každém případě se musíme vyvarovat, e, když budeme sledovat implementaci, abychom zajistili abychom se vyvarovali fragmentace našeho jednotného trhu a abychom co nejvíce zachovali eh, stejné eh, podmínky a budeme usilovat o konkurenceschopnost a současně budeme mít na mysli složitou finanční situaci v členských státech. Velice děkuji, pane komisaři, a nyní dávám slovo přímo panu komisaři Michelu Barnierovi. Máte slovo. Hm, děkuji. Eh, chtěl bych vás všechny pozdravit a chtěl bych vám také poděkovat za pozvání jak mě, tak i mého kolegy Almunii. Myslím si, že je velice dobré, že si klademe tyto otázky právě nyní, právě v tuto dobu. A já se pokusím na všechny tyto otázky nalézt co nejlepší odpovědi. Za prvé, musíme se náležitě poučit z té situace, která nastala během uplynulých let. Je to analýza, kterou probíráte tady v tomto výboru s vašimi kolegyněmi a kolegy a je to opravdu podstatné. Především, protože v tomto okamžiku máme určité pokušení pokračovat tak, jak tomu bylo dosud, nebo na druhé straně, jak právě Joaquín řekl, můžeme pokračovat v těch mimořádných opatřeních i nadále. Chtěl bych poukázat eh, na tři aspekty současné situace. Nejprve je to tedy současná tržní situace, za druhé je to tedy eh, to, že si musíme odůvodnit eh, učiněná opatření a za třetí, co můžeme podniknout, abychom zamezili dalším finančně náročným opatřením. Joaquino Almunia už zmínil státní podpory, já se o tom už nebudu zmiňovat. Teď si klademe otázku, zda už můžeme považovat krizi za minulost. Samozřejmě tady existují určité podněty pro toto posuzování. Ekonomika se zdá, že ož, oživila, další úvěrové instituty opět vykazují vysoké zisky. Máme tedy dojem, že tato kapitola může být uzavřena a mohli bychom přejít ke každodenní činnosti. Ale v tomto smyslu bych byl poněkud zdrženlivější a pragmatičtější, neboť trhy i nadále jsou nestabilní a jsou výkyvy um, na různých trzích, například pokud jde o suroviny. Často se tady spekuluje především, pokud jde o agrární suroviny, což vede i ke skandálu. Také euro se nachází ve fázi ozdravení řízení a sanace zatím nebyly ještě ukončeny. To jsme viděli nedávno právě v Irsku. A stejně tak jako vy i já mohu konstatovat, že to mělo sociální a ekonomické dopady, například nárůst nezaměstnanosti o 30% v celé Unii. My nemůžeme říci, že krize je už za námi a tvářit se, jako by se nic nestalo. Situace je i nadále labilní, musí být ukončena nedostatečná transparentnost, musíme vyhodnocovat rizika a musíme zaplánovat příslušnou zodpovědnost, abychom abychom v budoucnu zamezili podobným krizím. To byla moje první poznámka. Druhá poznámka, v tomto krizovém prostředí můžeme říci, a komise to také dokázala, že jsou tady nutná opatření, která byla učiněna, abychom zabránili tomu nejhoršímu vývoji. Ale to bylo velice důležité zprostředkovat tento pocit Možná, že jste to také spozorovali při volbách do evropských institucí. Pro mnohé země to byla opravdu taková zvláštnost zprostředkovat jim pocit, že Evropská unie chrání občany proti krizi a že je mnohem lepší, ta, když všichni budou táhnout za jeden pro vás, než když se každý bude snažit sám. Můžeme říci, že se tady jednalo o systémovou krizi v Evropě, které se podařilo zabránit. Já jsem toho názoru, že evropská pravidla v minulosti, tedy před krizí, byla skutečně do jisté míry eh, nepromyšlená, pokud jde o absurdní a veliká rizika. Vzpomeňme si jenom na americký trh s nemovitostmi, ale eh, orgány dozoru to nezvládly, nezvládly vyhnout se na akumulovanému riziku a to se v krizi zřetelně projevilo. Takže pokud jsme provedli ta opatření záchranná, reagovali jsme potřebným způsobem na zabránění šíření krize. To bychom teď mohli velice objektivně konstatovat. A teď se musíme podívat do budoucnosti a ukázat, že Evropská je Evropa je schopná vyhnout se krizím a nejenom schopná reagovat na krize. Já si myslím, že je třeba se vyhnout tomu, aby podobná situace znovu vznikala. My Víme, že veřejné rozpočty nemohou potom podobnou krizi zvládnout a veřejný názor, veřejné mínění by tady také nebylo eh, v souladu. A třetí poznámka, jenom hluboké reformy finančního sektoru nám umožní nové, abychom zabránili novým rozsáhlým intervencím ze strany členských států. Chci zopakovat to, co jsme řekli 13. ledna. My nechceme provádět jenom zdánlivé reformy, protože krize také nebyla žádnou zdánlivou krizí. Chtěl bych poukázat na tři body reformy, kterou komise rozhodným způsobem zpracovává, abychom se vyhnuli opakování podobné situace v Evropě. Za prvé, reforma systému dohledu v Evropě, abychom tedy zaručili účinný dohled. Tady chci připomenout, jak důležitý je přínos Evropského parlamentu k dohledu. Musím říci, že jsme tady v podstatě zamezili eh, výpadku u těch institucí, které působí přeshraničně. K tomu přispěl parlament. Orgány se setkaly se souhlasem a my musíme využít potřebných prostředků právě v okamžiku, kdy dochází k napětí na trzích. Tak, jak jsme to teď učinili za pomoci nařízení o, nákup, o prodejích. Promiňte. Chci také připomenout, že článek 6 nařízení o dohledu nad eh, cenými papíry představuje v tomto směru velice důležitý nástroj. A kromě toho také reforma dohledu obsahuje další dva aspekty. Především je to dozor nad bankami, velkými bankami a mimo jiné je to analýza systémových rizik. Tady musíme určitě dát pozor na to, aby doporučení výboru pro řízení systémových rizik byla zrealizována a nikoliv ignorována. V pátek jsem hovořil se zástupcem ECOFINu a také s ministry a chci říci, že systém, že e, výbor pro americké riziko se sejde tento pátek poprvé. My tady máme takové týdenní zhruba spoždění. Tento systém dohledu je potřebnou podmínkou, která je ovšem nedostatečná k zabránění toho, aby se finanční trh ocitl v nerovnováze. Za druhé, dostatečné kapitálové vybavení finančního systému. To je tedy druhá podmínka tam jsme mohli konstatovat od období Bazilej 3 určité pokroky. Plánuje se tady příslušné odpovídající kapitálové vybavení a realizace tohoto, této dohody by měla být navržena na začátek příštího roku. Zítra budeme hovořit o zprávě od Mara Karase. To bude tedy kapitálová podpora číslo 4 a já bych chtěl poděkovat za vykonanou práci. Bazilej, to je nutná přechodná fáze pro realizaci tak, aby nedocházelo k velkému zatížení finančního systému. A já to mohu znovu potvrdit. A sice to, že eh, můžeme provádět velice podrobné mikro a makrohodnocení dopadů a zohledňovat přitom evropské zvláštnosti. Třetí podmínka reformy s ohledem na budoucnost pravidelné stresové testy. Tam se v podstatě eh, testuje eh, stresu vzdornost bank. Takovéto zátěžové testy jsme provedli a zveřejnili jednoduše proto, abychom eh, pocítili jaký puls banky mají. A to se dokonce osvědčilo. Vedlo to také k větší transparentnosti, která byla provedena ve větším měřítku u Evropské centrální banky a u národních regulačních úřadů. To byla tedy ta čtvrtá podmínka. Obrovské nástroje pro zvládnutí této situace. My chceme použít tedy ty správné nástroje a v polovině října předloží komise podrobné sdělení. Chtěl bych jenom jako informaci tady říci, že tam budou ty zmíněné zásady. Tento rámec musí být zadrž, eh, zaručen. Ne tak, jako to bylo případě aféry ERA je třeba učinit příslušná opatření na obranu před krizí a také na zvládnutí krize. Musíme se připravovat na krizi, musíme mít potřebné nástroje. Především jsou to ty fondy, které můžeme rozpouštět. Ty musí být včas zřízeny v případě, že by banky ohlašovaly eh, konkurs a příslušná záruka se musí ubírat také tímto směrem. A typ intervence musí být jednoznačně definován, abychom měli příslušný nástroj pro příslušné potřebné příslušná potřebná opatření, aby mohli akcionáři v daném případě přispět svou měrou. Proto je třeba nutné, aby své banky sami řídili v podstatě používání těchto nástrojů. A musí se postarat také o to, aby daňový eh, poplatník nebyl ten, který bude platit jako první. Pátý bod. Prostřednictvím Evropského rámce musíme zvládnout eh, bankovní krize. Většina členských států, nebo alespoň polovina členských států, ta eh, má v podstatě banky, které jsou při podstatně koncerny, které mají sídlo v jiných státech. A tato činnost musí být definována již předem. Tolik tedy ke zvládnutí krize a k nástrojům, které používají banky. Diskuze o těchto nástrojích eh, také docílila pokroku, ale zatím jsme nedospěli ke konzensu, ale máme tady konstruktivní postup eh, v Radě ministrů financí. Na závěr chci poukázat ještě na to, co eh, tady už bylo řečeno a Joachim Almunia vykonal opravdu velikou práci. Musíme říci, že jsme mohli zabránit také narušení konkurenceschopnosti a celá řada bank byla nucená provést hlubokosáhlé změny. Tato opatření by měla potom probíhat v přiměřeném rytmu. Musíme daňové poplatníky a investory chránit, což znamená, že prevence musí být účinná, protože mnohem lepší je prevence nežli léčba. Měli bychom také vědět, jaké pomůcky můžeme vytvořit v případě, že musí nějaká banka ohlásit konkurs. Maje, dámy a pánové, já mohu konstatovat, že zdravý evropský trh je takový finanční trh, kdy banky nepotřebují žádné státní podpory, ale eh, je to takový trh, kde vůbec nebudou potřeba žádné eh, státní podpory a na tom společně pracujeme. Um, we'll Velice děkuji panu komisaři a nyní si již přistoupíme k rozpravě. Jsme trošku pozadu s časem a já mám před sebou dlouhý seznam všech eh, eh, těch, kteří chtějí vystoupit. Takže nyní čtu. Mario Borghese, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antolin Sanchez-Prezedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. Čili to byl seznam lidí, kteří se přihlásili o slovo. Pokud ještě někdo další chce položit otázku panu komisaři, takže se prosím přihlašte. Hlásí se někdo ještě? Pan Zimo? Pokud už se nikdo nepřihlásí, tak tím vlastně uzavřu tento seznam řečníků. A poprosím vás ještě, abyste omezili své otázky zhruba na minutu a řekněte také, kterého komisaře se ptáte. Možná potom by komisaři Eh, tedy pardon, vždycky položíme tři otázky a poté komisař odpoví. Nejprve Jose. Eh, děkuji, paní. Pokusím se říct si všechny své otázky během jedné minuty. Zásady pro stabilizaci finančního sektoru byly dodrženy, to znamená, že nedojde k žádnému zkreslení, ale k posílení bankovního trhu. Vy jste nám ukazovali čísla, ale ne výsledky posouzení, jak to fungovalo. A dále nejde ani tolik o banky, ale jde o to, zda se budou poskytovat úvěry pro podniky a pro rodiny. Funguje to, poskytují se úvěry či ne, jak řekl pan komisař Almun unie. Časově omezené systémy mají pokračovat a má dojít ke zpřísnění, co tedy u nich nefungovalo, co je nutné změnit a proč. A otázka na oba komisaře. Spolupracujete na eh, těchto dočasných systémech, eh, co se týče krizového managementu nebo pracujete odděleně? E, já se domnívám, že došlo ke spoždění v činnosti komise, zejména co se týče krizového managementu. V říjnu jsme obdrželi jedno sdělení, potom na jaře se hovořilo o právním základu a já se domnívám, že to je pozdě. Dále máme problém Irska, máme také k dispozici e, příslušný dokument a poslední otázka na kdy se počítá s tím skutečným východiskem, exitem, kdy se dostaneme z této eh, situace, kdy budeme mít zase normální konkurenční podmínky. Děkuji, Filip, děkuji promluvit francouzsky. Otázka na komisaře Almuniu. Pane komisaři, hovořili jste o státní pomoci. E, tuto otázku projednáváme stále znovu. E, jsou to mimořádná opatření e, Evropské centrální banky, ale my jsme se ptali na váš postoj, jak to vypadá s těmi opatřeními Evropské centrální banky. Mohou způsobit zkreslení hospodářské soutěže? My jsme přesvědčeni o tom, že ano. A potom otázku na pana Barniera provedly eh, vaše útvary již určité hodnocení, jaké budou čisté náklady na tyto opatření v jednotlivých členských státech, protože eh, pro členské státy by to mohl být dokonce určitý obchod. Můžeme to sledovat, můžeme eh, to bilancovat, můžete zjistit, zda putovaly peníze z členských států do banky nebo opačným směrem. A pane Bar mě Hovořil jste o tom zátěžovém testu. A už jenom e, Irská banka je ve velkém nebezpečí, i když obstála dobře v zátěžovém testu. Takže k čemu jsou tyto zátěžové testy? A e, jsme znepokojeni kojení eh, v otázce přechodného období. Souhlasíte se mnou, když řeknu, že nezávisle na délce přechodného období se počítá s přísnými podmínkami, které musí banky plnit, když právě nejsou stanovena kritéria, co se týče tedy výplat eh, otázky musíte krátit na minutu, protože jinak nebude čas na odpovědi. Musím tedy požadovat, abyste nehovořili jako teď právě předřečník pan Borgesio. Děkuji, paní předsedající. Budu opravdu velice stručný. V rámci různých řešení, o kterých jsme zde hovořili, abychom zabránili státnímu zadlužování. profesor Artus navrhl opravdu originální alternativu a to, že důležitá část státních dluhů se převede na rozpočet centrální banky. To by vedlo k monetarizaci státních dluhů. Mám otázku, může centrální banka anulovat část státních dluhů s tou výhodou, že potom bude snažší ten konečný účet, který ponesou evropští daňoví poplatníci. A další otázka. USA volá po zhodnocení čínské měny, aby to odpovídalo spravedlivé hospodářské soutěži. Počítá Evropská unie s nějakými eh, opatřením, abychom čelili nekalé soutěži, když tedy eh, eh, povede k, k tomu agresivnímu postupu A Nejprve vy. Velice děkuji. Já tady budu reagovat velice rychle na těch pět otázek, které zazněly velice rychle. Takže te, co se týče toho prvního řečníka, tak samozřejmě, že respektujeme ty principy Eh, chceme dodržovat finanční stabilitu a to již tedy od eh, začátku této krize. Také jsme dodržovali principy které, o kterých hovořil předřečník. A pokud Komise zatím ještě nepřistoupila k akci, co se týče národních programů a jednotlivých fází, tak dnes zde máme e, jednotný vnitřní trh, který e, by už byl jinak zcela zničený, pokud bychom nepřistoupili k té akci. Členské státy, které prováděly finanční injekce do svých finančních institucí, ve velké míře také tím vlastně představili riziko pro své daňové poplatníky. Ale v této fázi už bychom se nacházeli v situaci, kdy by banky nebyly životaschopné. A celý trh by byl zničen, nicméně k tomu nedošlo. Minimálně tedy zatím. A to právě díky tomu, že komise přistoupila k akci. Dále se ptáte, jak je to s úvěry. Podle čísel, která máme k dispozici, vidíme, že ta situace se začíná zlepšovat, ale samozřejmě, jak my všichni víme, eh, musíme zajistit, aby ty úvěry vlastně protékaly bankami. A pokud to chceme, aby tomu tak bylo, tak zaprvé banky musí být zdravé sami o sobě, musí mít eh, zdravé hospodářství a musí zde také existovat eh, určitá určité mm, očekávání, že i to riziko se vrátilo do normálu, protože to riziko předtím bylo zvýšené. Banka, bankéři říkají, že lidé žádají o úvěry, o půjčky. A já si myslím, že ta situace je prostě taková, jaká je. A myslím si, že celkově dochází ke zlepšení. Nyní, co se týče toho dočasného rámce. Hovořil jsem o změnách, které se plánují na rok 2011. Máme možnost také vlastně změnit ten systém. Máme zde 500 eh, miliard eur a také budeme používat určitou, určité nové finance pro státní podporu. Dále jsou zde nové podmínky pro eh, pro mm, tyto dotace a také pro podporu. A my si myslíme, že je dobré, abychom toto zachovali, protože stále ještě ta situace s úvěry není eh, ideální. Nyní hovoříme o tom, do jaké míry by bylo dobré uchovat eh, také ten nástroj pro podporu eh, ekologických produktů, který jsme zatím ještě moc nepoužívali. Myslíme si, že podmínky jsou příznivé také pro podporu rizikového kapitálu a um, vidíme tedy, jak to bude. Ale myslíme si, že skutečně ten dočasný rámec by ještě měl přetrvat před, i v roce 2011 a že by to bylo ku prospěchu malým a středním podnikům, protože zatím právě malé a střední podniky těžily z tohoto systému nejvíce. Myslím si, že s panem komisařem Barnierem vycházíme výborně, naše spolupráce je vynikající a oba jsme velice ochotní spolupracovat a myslím si, že to samé mohu říci i o komisaři Oli Renomu a příslušných generálních ředitelstvích. Já je, sám je znám i ze své eh, bývalé eh, praxe. A co se týče ještě otázky na východisko z krize, tak už myslím si, že vycházíme z krize, ale ještě nejsme úplně venku. A nyní budu odpovědět, odpovídat na otázky pana Lamberce. Myslím si, že Eh, státní podpora je prostě něco jiného než monetární politika Evropské centrální banky. Je důležité, abychom zde rozlišovali tyto systémy. Myslím si, že Evropská komise se snaží přesně rozlišovat. Jsou zde prostě určité zvláštní výjimečné podmínky, které platí pro aktivitu Evropské centrální banky. A Evropská centrální banka je také nezávislá a s tím tedy i její politika. Dále zde byla otázka, jaké jsou celké, celkové náklady na tuto krizi. Myslím si, že stále ještě to nejde spočítat. Je také otázka, zda například ty záruky, které zde byly přislíbeny, zda se budou využívat a do jaké míry se budou využívat. A ty injekce veřejného kapitálu, ty, tedy jak doufáme, tak jednoho dne také se navrátí, že nakonec se ty peníze opět dostanou na trh a teprve tehdy bude možné všechno posoudit. Myslím si, že zatím je ještě příliš brzy na to, abychom dokázali ohodnotit, kolik nás ta krize vlastně stála. Zatím víme, že jsou ohroženy peníze daňových poplatníků, nebo že tedy zde bylo jaksi, že to je velké riziko spojené s penězi, daně, eh, s penězi daňových poplatníků. Jedná se prostě určitě o velké částky peněz, ale ještě nemůžeme říci, zda nakonec eh, jsme vlastně vydělali nebo prodělali. Podívejme se na 90. léta. Eh, tehdy například skutečně ti, kteří riskovali vlastně peníze daňových poplatníků, na tom nakonec vydělali. A ještě chci říct něco k té irské bance Elite Irish Bank. Problémem je to, že to je vlastně anglo-irská banka, takže je to zase trošku jiný druh banky. A ještě budu reagovat na poslední otázky. Takže první se vlastně týkal toho veřejného dluhu. Já si myslím, že to řešení, které navrhoval pan Borhezo, Eh, to eh, zde vlastně nezapadá do toho kontextu. Myslím si, že to je naprosto jasné. Ještě poslanec přerušuje. Ano, já jsem řekl tady dílčí řešení. Myslím, že Evropská centrální banka se snaží do určité míry alespoň vlastně odkupovat veřejný dluh z některých členských zemí eurozóny. Protože to si prostě vyžadují stávající podmínky. Vzhledem k tomu, jaké máme informace například z tisku, tak se to týká třeba určité části portugalského a irského dluhu. V každém případě je to na centrální bance, aby se rozhodla. A možná byste se spíš měli zeptat pana Trišeta, až sem zavítá. No a co se týče toho směného kurzu, tak si myslím, že zrovna dnes se ta evropská trojka sešla a já velice doufám, že ta schůzka bude plodná. Je to schůzka s čínským ministrem. Euh, ah, Děkuji, pane předsedo, pan Garcia Cavallo. Já jsem už slyšel, že jste opravdu takový netrpělivý, když se jedná o uh, návrh komise, jak zamezit krizím. Jak už bylo řečeno, pracujeme na té věci důkladně a rychle. První sdělení bude předloženo už v říjnu, a to 20. října. To už bude úplné sdělení, které bude předloženo a já už jsem vedl první dialog s finan- ministrem financí Madridu a příští jaro budeme potom předkládat příslušný legislativní návrhy. Proto tedy musíme mít určitou trpělivost. Víte velice dobře, že jsou to opravdu komplexní otázky. Tady se jedná o práva věřitelů. My se v podstatě odvažujeme eh, tady ta konkurzní práva eh, zharmonizovat. To prv, ta první harmonizace, to se nedá lámat přes koleno. Musíme si dát na čas. Uh, také při té úpravě těch prodejů a derivátů, tam jsme také potřebovali trochu více času, ale ta letní přestávka byla produktivně využita na vypracování odpovídajících textů, současně s návrhy Američanů, kteří v podstatě už eh, tu práci ulehčují. My si přejeme, abychom ty nástroje měli pokud možno dispozici. Jak už bylo řečeno, pan eh, Akina už to řekl, že ta eh, anglo-irská banka nebyla podrobená tomu zátěžovému eh, testu. Já bych chtěl poukázat na to, že právě tato schopnost odolat krizi se v jaké, do určité míry zkoumá. A proto tedy musí být tyto zátěžové testy pravidelně opakovány. A musíme také eh, pracovat na vývoji těchto zátěžových testů a e, e, pravidelně musí být výsledky těchto zátěžových testů vyhodnocovány, abychom se posunuli o krok dále. Příslušné národní orgány musí potom mít možnost učinit rozhodnutí, která se budou týkat bank. Pokud jde o vaši druhou otázku, na to mohu odpovědět ano, přesně na tom pracuji. Já už bych si přál, jak bylo řečeno, aby se to nelámalo přes koleno. Já eh, se chci vlastně poučit eh, a chci posunout ty nástroje trošku dál, abychom tyto nástroje měli skutečně obsáhlé pro interní i externí hodnocení, pro stanovení rizik, pro určitých výpadků pro určité výpadky, pro určité zákazy eh, činností příslušných bank. A také eh, je to potřebné proto, aby banky mohly eh, provést výplatu dividend, provést své vlastní úpravy a aby tady byly také příslušné prostředky, z těch eh, rezervních fondů, z těch fondů na záchranu banky a na to se vlastně, za to se všichni také zasazujeme. To bude zmíněno v tom sdělení, které bude předloženo v polovině října. Já bych chtěl tady ještě dodat eh, k tomu, co už tady pan Joakin Almunia řekl. Toto téma bereme opravdu velice vážně problém měnového systému a nestability dnešní nestability. Dneska Oli Rehn, Jean-Claude Juncker se sešli společně s čínským ministerským předsedou a hovořili o vytvoření finančního systému, který bude opravdu stabilní a bude obrážet situaci, kterou právě prodělávají různé národní ekonomiky na celém světě. Zatím tomu tak není. V červenci Čína učinila první opatření v tomto směru a Čína by chtěla politicky a ekonomicky, ale i diplomaticky převzít důležitou roli Chtěla by se stát někým, kdo má co eh, do toho mluvit i na evropské scéně. A já doufám, že tento dialog bude úspěšně pokračovat. Se děkuji, nyní přistoupíme k dalšímu kolu otázek. Sofie, Sylvie a Antony, prosím. Sofie první. Velice děkuji, paní předsedkyně. Stručně se chci zeptat na následující věc. Poslední, minulý rok, když jsme schválili zprávu, která se týkala konkurence za rok 2008, tak jsme požádali komisi, aby připravila důkladnou analýzu o tom, jak to bylo s tou státní podporou, která byla e, vyplacena. A pokaždé vždycky dostaneme pouze seznam všech rozhodnutí, která byla učiněna, ale to nejsou ty výsledky, to není ta analýza. A já si myslím, že je velice důležité, abychom to měli, protože pokud vynakládáme tolik veřejných peněz, tak bychom měli dobře vědět, zda byly vynaloženy správně. A možná jsem tedy něco nezaznamenala během té vaší přednášky, ale mohu se znovu podívat na, ta, na ten seznam rozhodnutí. Je tam, eh, jsou tam informace o tom, kolik peněz se vynaložilo na konkrétní projekty, ale já nevím, zda ty peníze byly vynaloženy účelně. A teprve pokud provedeme dobrou analýzu, tak můžeme rozhodnout, zda například navrhnout některá eh, úpravná opatření a proto, protože pokud vy hovoříte o tom, že chcete ten dočasný rámec nějakým způsobem upravit nebo modifikovat, tak musíte přece vědět proč, na jakém základě. Hovoříme zde o částkách, které ještě více posílily veřejný dluh, takže nás zajímá, zda ty peníze byly vynaloženy účelně. Děkuji. Silví. Je mi to velice líto po Jose Manuelu a Silvii. Já bych chtěla položit obdobnou otázku a říci, že je to výjimečná situace. Sám jste to říkal. Je to tedy poprvé a komise měla pravdu, když eh, na to apelovala. Ale když jsme ve výjimečné situaci a porovnáme to s normálním případem a dostaneme se eh, na takovéto objemy, pak je tedy eh, oprávněny se na to ptát, abychom to mohli obhájit vůči našim občanům. Možná, že vám to bude vadit, ale je to filozofická otázka. Musíme být schopni se dále vyvíjet i v krizi. Je třeba se chránit. Naše děti potřebují tu ochranu, anebo musíme vynaložit spoustu peněz na něco, co vůbec neexistuje. Hovořil jste o tom, že zelený růst nebyl prioritou, kam jsme vynakládali peníze. Co tedy děláme se svými penězi? Chráníme to staré ve světě, který se stále mění, a nebo usilujeme o řešení do budoucnosti? Jistě já chápu tu potíž. Řídíte evropskou ekonomiku ve složité situaci, ale když tu sedíme, chceme také slyšet něco o kvalitě a neslyšet pouhá čísla. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já to hodnotím jako nesmírně pozitivní, že tu hovoří komisaři, protože když jde o eh, reakci na krizi, tak máme dočasné řešení a musíme také s eh, definitivní platností eh, vyřešit otázku eh, finančního dohledu. Měl by tu být i přítomen zodpovědný komisař, ale je třeba říci, že tady musíme konat v nouzové situaci a to přináší dvojí problémy. Zavede, zrušíme tu pomoc okamžitě a nebo zachováme ji příliš dlouho. To může být také problematické. Otázka je, jak dlouho trvala tato opatření opatření. Je to teď ten správný okamžik a ptám se vás eh, na efektivitu opatření v jednotlivých členských státech. K tomu bych rád něco věděl a dále, eh, jaké problémy mohou vzniknout ve finančním eh, sektoru. Oportunismus, přizpůsobování se, vy hovoříte o přísnějších podmínkách. Při restrukturalizaci není tedy možné, abychom natrvalo zachovali stejné výhody jako v fázi restrukturalizace. Můžete k tomu něco říci? Dále k otázce financování malých a středně velkých podniků a jejich začlenění do e, směrnice o navyšování kapitálu. Vy znáte náš e, postoj. E, jsme přesvědčeni, že této možnosti musí využívat i malé a střední podniky a dále otázky finančního dohledu a realizace tohoto záměru. Rád bych znal harmonogram a jaké budou tedy ty další kroky. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji, takže myslím si, že nejprve dáme slovo panu komisaři Barniemu, na kterého mířila většina otázek a poté přivezme slovo komisař Almunia. Um. Možná se e, zmíníme podrobněji o otázce paní Nefeld. Paní Kula také položila otázku. Pokud jde o tento postup, tak pan Almunia to už vysvětloval, jakým způsobem se zacházelo eh, v stát, se státními podporami v blízké budou, eh, minulosti. Já se teď ale pokusím společně s vámi vybudovat systém, který v budoucnu zabrání tomu, aby se tento systém zhroutil. To je tedy moje představa. Pokud jde o moji úlohu, ta se samozřejmě neomezuje jenom na toto. Nechceme teď jenom při zvládání krize a v případě dohledu eh, něco měnit. My se musíme také soustředit na diskuzi s občany. Musíme eh, se soustředit na vizi, která sebou přináší větší růst. To je kvalitativně opravdu eh, vysoce kvalitativní růst, který by měl být za posledních let eh, větší než za posledních 15 let. Parlament tady hraje velice důležitou roli při definici nových pravidel. Jestliže se jedná o to, aby finanční trhy byly zahrnuty do reálné ekonomiky. Jde spíše o to, aby to nebylo obráceně. Mnozí se pokoušeli reálnou ekonomiku přizpůsobit eh, krátkodobým finančním zájmům. Teď se jedná ale o dlouhodobé investice. A to bych chtěl zcela konkrétně a veřejně tady vyjádřit, že to bude moje strategie na nejbližších pět let. Finanční trhy by měly být odkázány tam, kam skutečně patří, tedy do služeb reálné ekonomiky, nikoli v obráceně. Musíme tady mít základu pro reálnou ekonomiku, což je vnitřní trh a my jsme všichni všichni zodpovědní za tento vnitřní trh. Cílem vnitřního trhu, o tom jsem hovořil už před několika týdny, spočívá v tom, že ten vnitřní trh by měl lépe fungovat pro konkurenceschopnost, pro investice a pro růst podniků, ale také i pro kvalitativní zlepšení situace občanů, jakožto investorů, střadatelů, zaměstnanců, uživatelů veřejných služeb a tak dále. To byla tedy druhá část mých úkolů, které plním společně s Joakínem a s dalšími deseti kolegy. V této ekonomické vizi musí být místo pro nový druh růstu. Chci připomenout, že ta nová pravidla dohledu eh, mají za cíl tvůrcům politik ve vládách a parlamentu poskytnout veškeré potřebné nástroje do jara příštího roku. Čas běží rychle a rychle se také na to zapomíná. Já mám také krátkodobou paměť a my tedy musíme faktor času skutečně eh, významným způsobem a odpovědným způsobem využít. Mohu vás ujistit že můj celý tým technicky pracuje na tom, aby tedy ty do 1. ledna příštího roku mohly být zřízeny všechny ty tři orgány. Potřebujeme několik týdnů společně s řediteli a vedoucími, kteří to koncem příštího týdne převezmou. To platí také pro grémium, které se bude zabývat systémovým rizikem. Musíme udělat příslušná opatření za pomoci osobností, která mohou být na toto místo jmenována. Jedná se tedy o spojení kritérií, jako je nezávislost a kompetence. A já doufám, že to včas zvládneme. Pane komisaři, jste připraven na další kolo? Ano. Budu reagovat na paní Limbert. Co se týče tedy dopadu nebo posouzení dopadu této státní podpory, můžeme říci, že zatím ještě jsme se nevymanili z té krize. A pokud chceme najít určitou rovnováhu mezi tím, eh, co činíme, tak já si myslím, že skutečně ještě je příliš brzy. Můžeme připravit určité prozatímní závěry, které se týkají finanční stránky těchto úsilí, ale to bude pouze malá část toho celkového úsilí. Myslím si, že se nám podařilo zabránit krachům, také se nám omezilo, pardon, také se nám podařilo uh, uřídit poměrně složitou situaci v bankovním sektoru. A myslím si, že během této krize jsme také zjistili, co v tom rámci chybí, co tam postrádáme. Michel právě pohovořil o tom, čeho už jsme dosáhli, samozřejmě i s vaší spoluprácí. A, sam, a jsou zde také ještě další věci, které se připravují pro další týdny a měsíce. Je zde ještě hodně práce, kterou musíme učinit, abychom se dostali e, na ten suchý břeh. Chceme se vyhnout systémovým rizikům, ale zároveň je důležité si uvědomit, že je zde mnoho věcí, které musíme vzít v úvahu. Jsou zde různé nástroje, a jsou zde také pravidla státní podpory. A my jsme vlastně vycházeli z těch pravidel, která byla vymyšlena pro jinou situaci, která nebyla zamýšlena pro krizi. My jsme e, stanovili určitý rámec pro výjimečné, pro vzácné e, případy, který jsme naopak nyní využili. Nyní stále ještě řešíme mnoho složitých otázek. Hovořil jsem například eh, o Irsku, ale můžeme se podívat i třeba na ty německé zemské banky. Už po mnoho let byly trošku v podezření ze strany komisaře pro konkurenceschopnost. A dnes tedy využíváme nástroje, které máme k dispozici, abychom se na tyto problémy podívali. Myslím si, že jsme rozhodli již mnoho eh, případů. Například zde máme případ banky Fortis. Během krize banky Fortis jsme zjistili, že jediný způsob, eh, jak vlastně vyřešit eh, tu situaci, bylo vlastně mm, zamyslet se na tou fragmentalizací situace v Beneluxu. A nyní vlastně sledujeme to, jak se nám podařilo ty určité kroky učinit, jak se provádí v praxi, jak se to eh, vlastně nyní provádí, ale také se v některých případech se někteří stěžují, v jiných případech eh, je to eh, složitější než v jiných, to asi víte lépe než já, ale my se snažíme ze všech sil, abychom vlastně vyplnili v praxi to, co bylo rozhodnuto v jednotlivých rozhodnutích. Dále, co se týče tohoto dočasného rámce. Říkal jsem, že ta naše určitá prozatímní analýza říká, že tedy bychom měli ten systém vlastně ukončit k 31. prosinci, protože už to není zapotřebí, ale vlastně musíme vzít úvahu to, co řekl pan Prasado, E, naopak by to ještě prodloužilo celou situaci a vytvořilo by to další bariéry. Myslím si, že nejhorším e, už vlastně jsme možná, byl, byl to nástroj, který byl dobrý pro tu nejhorší e, fázi krize, ale dnes už to tak není. Dále zde máme různé dotované půjčky a dotované záruky. Opět je zde rozdíl v kontextu Nicméně ten rozdíl pro použití pravidel nebyl tak velký. My jsme se snažili vyhnout některým výjimkám, kdy tedy členské státy by mohly využít eh, tuto pomoc pro velké podniky, které mají přitom mnohem menší problémy v tom, jak získat úvěry. A chtěli jsme, aby se členské státy soustředily spíše na malé a střední podniky, které a ty malé a střední podniky budou podporovat určitou pomoc i v roce 2011. Už to bude bude stačit menší pomoc, nicméně bude to zapotřebí, protože malé a střední podniky nemají dostatečný přístup k úvěrům na svém trhu, protože jsou prostě příliš malé. To si samozřejmě platí obecně. A v mnoha případech se nám podařilo vyhnout se tomu, abychom, eh, aby se vlastně stalo to, že ta podpora se soustředí pouze na jedno odvětví. A myslím, že zde byly takové tlaky, možná si to pamatujete, ale myslím si, že se nám, to, že se nám tomu podařilo vyhnout. Také jsme dokázali eh, jak si mm, předpokládat některé závěry a během několika eh, týdnů také zveřejníme zprávu, která se má týkat eh, této státní podpory, ale ještě nebudeme v takové pozici, abychom mohli vypracovat konečné posouzení, konečné hodnocení, protože je zkrátka příliš brzy. Tím jsem vlastně zodpověděl částečně i otázku paní Gulard. Mám-li tedy chránit to, co, k čemu došlo? Ano, v počátku krize musíme samozřejmě ochránit to, co ještě zůstalo stabilní, ale nyní musíme tak trochu změnit kurz a odstranit rozdíly v přístupu k úvěrům. Samozřejmě podniky mají více problémů, budou mít problémy, takže ty musíme podpořit. S se systémem, který také nebude úplně stejný pro všechny, ale už není doba na to, kdybychom říkali, že musíme chránit úplně všechno. V roce 2011 podle dostupných odhadů, jaké budou podmínky, e, se domnívám, že rok 2011 bude rokem obratu. Budeme muset ten obran obrat urychlit. Většina členských států bude podléhat velice přísným rozpočtovým e, pravidlům. A musíme se snažit najít cestu z této strategie, ale nemůžeme říkat, že eh, je to již pase a že se tu rýsují dobré časy. A teď k otevřeným otázkám, kromě reform a politických otázek, které se stále ještě řeší, Co se tedy stalo s těmi dočasnými pravidly? Normální pravidla státních subvencí, eh, to eh, nepostačovalo většina členských států, pokud se vůbec tedy během krize zabývala zelenou politikou, eh, využila spíše toho normálního systému a ne zvláštního systému. Jenom několik málo členských zemí využilo této zelené linie. A potom k tomu, co řekl pan Sanchez Fosedo, k tomu harmonogramu. Ano, v tom je zakopený v pes, eh, kdy tedy eh, zastavit a kdy učinit, které rozhodnutí. Je to politické rozhodnutí. Já vám mohu říct, ještě před létem, když jsme eh, v, na generálním ředitelství diskutovali o tom, co uděláme s těmi dočasnými pravidly v roce 2011, potom většina z nás působila optimisticky i bojovně přesvědčena, že se v roce 2011 budeme moci vrátit do normálního stavu, ale to, co se stalo na finančních trzích, nesolventnost Irska nás vede k větší obezřetnosti vyhlídky rozpočtu Evropské unie nejsou také tak optimistické, eh, jak eh, vypadaly eh, vyhlídky třeba Německa na rok 2010 bude zasedání IBF a musím říci, že od letních prázdnin jsme trochu stlumili svůj optimismus. Členské státy eh, v celku dobře spolupracovaly a ta čísla, která jsem uváděl, je mi líto, že jich bylo takové množství. Tato čísla dokládají, že jsme přijali velmi mnoho programů, ale realizace byla nejpatrnější. Přibližně pouze 20 eh, bylo eh, využito z celé té eh, nabídky dočasných pravidel pro poskytování státní pomoci v nefinančním sektoru k 31.12. některá opatření zmizí. A měli jsme problém s jednou interpretací těchto pravidel. Subvence 500 tisíc eur na podnik Eh, kombinaci se subvencováním úvěrů. Domnívám se, že to od roku 2011 smizí a úvodem to souviselo s jednou zemí a potom se za ní schovaly ještě dvě, tři další země a potom to byl pokus využít eh, dočasných pravidel ještě i pro jiný sektor, zejména pro státní podnik. A to se nám podařilo eh, zastavit zárodku. A možná dojde k přeskumu poskytování eh, těch eh, státních dotací, ale v celku jejich využití bylo pozitivní. To, co říkáte o malých a středních podnicích, s tím souhlasím. Malé a střední podniky a rizikový kapitál a také poskytování pomoci v rámci dočasných pravidel budeme to budeme dále potřebovat a potom eh, jako komisař eh, já nejsem pro poskytování státní pomoci, ale eh, vyjádření a vyhlídky na rok 2011, kterým směrem se budou ubírat tato dočasná pravidla, to je spíše Eh, během těchto dvou let eh, bylo rozsáhlé využívání těchto prostředků, takže od příštího roku to eh, nebude takto možné. A my nepotřebujeme pouze politiku konsolidace rozpočtu, ale potřebujeme také růst, abychom čelili krizi. A ten růst závisí na reformách, ne na státních pomoci a tedy co nejrychleji agendu 2020. Velice děkuji. Ještě mám čtyři další řečníky na seznamu, takže vás požádám o stručnost. Je, jsou to to řečníci. Um, děkuji, paní předsedkyně. Co se týče pokynů, Komise, jak řešit finanční krizi, opakovaně říkají, že cílem je zabránit narušení hospodářské eh, soutěže. Ovšem, pokud se podíváme na eh, to, jak se uplatňují ta pravidla, tak vidíme, že z některých s některým, prostě, že se s různými případy zachází různě. Porovnejme třeba situaci s ING nebo se, s firmou Lloyd a s firmou KBC. Zajímalo by mě, proč jste tedy dochází k těmto rozdílům mezi uplatňováními pravidly. Ta, ty pokyny dávají komisi obrovské pravomoci, větší než kdy měla. Vše je však důležité, aby zde byla také transparentnost, která jaksi byla obětována. A Eh, dochází k tomu, že komise v podstatě provádí jakousi restrukturalizaci celého systému. A eh, souvisí to i s politikou průmyslu. Takže výsledkem je, že namísto, abychom zabránili narušování konkurence, tak ji ještě zhoršujete. Takže vás prosím, proč jste, eh, proč prostě k, s jednotlivým případům přicha, proč se k ním chováte jinak a kde je ta otevřenost, ta transparentnost. Také jste hovořil o tom, že tento rámec již brzy přestane platit. Je to dočasný rámec, ale co to znamená dočasný? Protože předseda ECB Trichet, když nás zde navštívil, hovořil o tom, že, že ty úvěry už opět eh, fungují. A pokud tedy nebude ta státní podpora rychle ukončena, tak eh, vlastně ty země začnou nadměrně kapitalizovat některé podniky a to povede k dalšímu narušení hospodářské soutěže. Další řečník. Velice děkuji. Eh, mám otázku na oba dva komisaře. Um, Nemám, eh, chci, chci se zeptat na otázku tzv. dvourychlostní Evropy. Vidíme, že některé země se z té krize vymaňují rychleji a týká se to také i eh, té vymanění z té úvěrové krize. Pan komisař řekl, že potřebujeme solidní zdravé banky pro dobrý růst a rozvoj, ale zároveň potřebujeme i mm, zdravé firmy, které vytvoří poptávku. Myslím si, že komise by měla být aktivnější v tom, aby dohlížela na reformy, které provádí členské státy. Protože si myslím, že některé členské státy ne- neprovádí tyto reformy dostatečným způsobem aby nechali dostatečnou flexibilitu na trhu. Podívejme se například na situaci ve Španělsku a na situaci pracovního trhu ve Španělsku. Jsou zde určitá podezření, že v podstatě ta reforma zatím tedy ještě nevytvořila příliš pracovních míst ve Španělsku. Ano, pá... ano, pánové, to je globální krize a v neposlední řadě prezident Sarkozy vyzýval, aby G20 nalezli globální odpověď na globální krizi. Eh, dnes dva eh, roky po tom vrcholu, po pádu banky Lehman Brothers, jsem velice zklamaný s tím, co se do posud udělalo na celosvětovém měřítku globálně. Tenkrát jsme říkali, každý produkt, každý účastník trhu bude regulován podle stejných zásad. Dnes musíme skonstatovat, že mezi přístupem USA a mezi přístupem EU jsou velké rozdíly. Náš kolega je zkoumal a zjistil, že je tu více rozdílů než společného. Chceme zavést Bazilej 3, kapitalizace bank se má zlepšit a zde také konstatujeme, máme jistotu, že to podpoří američané. Už jsme zažili jednou, že se postavili na špičku tohoto hnutí, ale potom při realizaci váhali a je možné, že Švýcaři půjdou dále. Řekli sice, nesouhlasíme s Bazilejí 3, potřebujeme mnohem více. Takže každé opatření, které navrhujete jako takové, je smysluplné, ale když se na ně podíváme všechny dohromady. Na tu agregaci tak to bude znamenat příliš velkou zátěž pro sektor a abychom dosáhli vlastního cíle, abychom byli efektivnější, to se nám nedaří. Děkuji. Ano, otázka na pana Barně eh, Sedím tady. V posledním příspěvku jste hovořil o významu prevence na straně jedné a o ochraně investorů na straně druhé. Upozornil jste na to, že prevence eh, v oblasti eh, eh, bank zakolísa a že třeba je zachytit. S tím souhlasím, ale na tomto místě si kladu otázku kdy eh, oba body propojujete. Je to otázka vytvoření eh, bezpečnostních systémů, kde je tu jasná výhoda pro následné řešení eh, v prospěch vyrovnání investorů, již banka kolabuje a kromě toho paralelně existující systémy v členských státech, kdy to je prevence před kolapsem, aby se banka do krize nedostala, abychom ji zachytili eh, před pádem, vytvoření podmínek, které v soutěži s ostatními bankami eh, jsou eh, podstatně složitější. A mně to nejde dost dobře dohromady. Um. I'll go back to Commissioner Almunia. Já ještě Nejprve požádám pana komisaře Almuniu. Bohužel už vám nedám tolik času k dispozici, protože e, už máme tedy tak zhruba pouze pět minut, dokonce ještě méně než pět minut. Odpovím nejprve panu Eppingovi. Ptal se, jak se, nebo proč e, je možné, že se e, snad lišily rozhodnutí, která se týkaly třech bank, ING, KBC a Lloyds. Odpověď je velice jednoduchá. Prostě je to tak, že ta situace nebyla stejná. A e, bohužel tedy ta situace na trhu stále ještě trvá. A myslím si, že ta situace prostě není stejná v jednotlivých zemích. Máme zde e, nizozemskou situaci, která je naprosto jiná než je to německé bankovnictví, než je to ve Spojeném království a tak dále. To znamená, právě proto se ta rozhodnutí lišila, nicméně jsou transparentní s výjimkou určitých částí rozhodnutí, která samozřejmě nelze zveřejnit, protože by vlastně porušila nebo narušila by hospodářskou soutěž a také by vlastně už ničemu nesloužila. Je však pravda, že sledujeme, jak se provádí všechna rozhodnutí v praxi a všechno monitorujeme stejně přísně a za stejných podmínek. Sledujeme to, jak se situace vyvíjí. E, také chci zdůraznit, že já neodpovídám za politiku průmyslu, je to můj kolega komisař Tajány, který odpovídá za průmysl. Já však musím, e, nebo v mé odpovědnosti je to, abych Eh, dokázal defin, definovat to, jak má vypadat moderní průmyslová politika. A to určitě nemá vypadat tak, že tam některý sektor, některé odvětví získá navrh. My musíme nabízet eh, sektorální, pardon, my musíme nabízet horizontální nástroje, které umožní to, aby naše, konkuren- aby naše ekonomika byla konkurenceschopná na globální úrovni. A doufejme, že, tato, že tyto naše nástroje tomu pomohou. Myslím si, že velice dobře je to popsáno ve zprávě Maria Montyho o jednotném trhu. Hovoří e, o tom, že je velice důležité, abychom měli silný vnitřní trh pro 21. století. Dále otázka byla, zda, ta, zda ten dočasný rámec je dočasný. Ano, nic jiného se tím nemyslí. Ale už jsem hovořil o tom, že ten dočasný rámec se vlastně změní od 1. ledna příštího roku. Některé prvky přetrvají s určitými úpravami, které považujeme za důležité eh, vzhledem k situaci a vzhledem také k situaci různých podniků pro příští rok. To znamená, já jsem si velice dobře vědom, co to znamená slovo dočasný. A, eh, ale nemyslím si, že během třeba jednoho měsíce se ta předpověď pro rok 2011 změní natolik, že bych řekl, že bychom celý ten rámec měli prostě škrtnout a že už nebude zapotřebí. Bylo by to sice hezké přání, ale zřejmě se to nesplní a budeme muset zřejmě i příští rok čelit problémům a budou zde určité Eh, další eh, problémy, ale doufejme, že nebudou tak velké jako v roce 2009 a 2010. Dále otázka od pana Tremozy, která se týkala dozoru. Jedná se o eh, tedy jakýsi dozor komise nad členskými státy. Je to vlastně součástí určitého balíčku, který jsme přijeli 29. září. Tyto nové pravomoci pokud s nimi bude e, ráda souhlasit, a já doufám, že bude, tak tento nový balíček nám umožní získat určité záruky, které předtím nebyly možné. Například je to tedy ten určitý dohled nad rozpočtem. Dále je zde také větší dohled nad makroekonomickou situací. A rovněž i tedy snaha eh, splnit cíle strategie 2020. A chtěli bychom vás tedy všechny přesvědčit, že ta opatření, ať se zdají možná přísná, jsou nezbytná. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jistě musíme omezit rizika a snažit se zabránit tomu, aby vznikl něco jako dvojí dohled. Dohled, o kterém hovořil Joachim, se tedy týká také finanční oblasti. A prvním úkolem finančního dohledu je úkol, který je třeba plnit v každé členské zemi s těmi správnými nástroji, s národními subjekty. To je prostě národní dohled. A já jsem to porovnával s tím rámcem. Nastane okamžik, nebo nastal okamžik, kdy je třeba dát dohromady své znalosti abychom se již od sebe neodlišovali. To znamená, že ta poměřovací laťka bude stejná. A na trhu by neměla být e, přípustná takováto dvojí poměřovací laťka. Týká se to jak malých a středních podniků, tak i občanů, když působí jako hospodářské subjekty a to je předmět politických eh, opatření, na kterých mi velice eh, záleží, jako například politika soudržnosti, kterou jsem se dlouho zabýval. Byla zavedena, abychom eh, zabránili roz, tříštění jednotného trhu. A jsem tedy přesvědčen o tom, že používáme jednu poměřovací laťku a že jsme odvodili správné poučení z této krize. Pan Klinc hovořil o událostech na obou stranách Atlantiku. Nesmíme zapomínat také na to, co se odehrává v Číně, v Indii, v dalších zemích hlavy těchto vlád, těchto států v rámci G20 podepsali Eh, rozhodnutí a jsou to rostoucí mocnosti. Jistě je tu Amerika a Evropa, ale tato dualita bude mít relativně za to stále menší váhu. Podívejme se, eh, jak budou rozhodovat účastníci G20, ale já se na to nedívám tak pesimisticky jako vy. Nesmíme být naivní a nesmíme eh, to nedocenit. Já sleduji opravdu velice pozorně, jak američané eh, plní přísliby, které jsme učinili společně na summitu G20 eh, ten jeden zákon eh, měl rozsah 4000 stránek a možná realizace některých kapitol bude trvat celá léta. Jistě máme právní úpravy, které eh, byly prezentovány v 2.6. Eh, Jistě eh, pracujeme souběžně, abychom dosáhli stejných cílů. Pane Klinci, jsme v pravidelném kontaktu. Pan Klencl, jeden eh, z odpovědných eh, osobností eh, na, pro dohled. S ním jsem spolupracoval v oblasti derivátů a s panem Keitnerem jsme se dohodli na tom, že v polovině 2011 budou realizovat rozhodnutí z května a také budu cestovat do USA, abych to ověřil. A v dvou otázkách máte, pane Klinci, pravdu. Musíme být velice obezřetní. Realizace Bazileje 2 potenciální opatření, kdy USA uplatnili svou váhu a teď uvidíme, zda souběžně s námi budou realizovat eh, rozhodnutí, které jsme učinili společně v Bazileji. A potom velice naléhavá otázka, je to spor, bod, který se může stát sporným, eh, ta pravidla, ale když se podíváme čeho jsme dosáhli, tak je to skutečně pokrok, protože nyní máme tedy takovouto e, světovou zprávu, která mnohé znamená. Řekli jsme to i na G20, to je třeba takto konstatovat. A k panu Simonovi nejsou e, žádná ojedinělá opatření, která by ochránila e, středatele. Já jsem hovořil o zárukách úspor a o zárukách pro investory. A v červenci tohoto roku je to pro mě opravdu velice důležité pro eh, tyto záruky musí být dobře integrovány do těch systémů, které existují v členských státech. Eh, v Rakousku byla rizika eh, již rozdělena na vzájemném základě mezi bankami. To jsou takové záruky, které ještě dlužíme středatelům, ale potřebujeme opatření, která se týká externího a interního dohledu, tedy eh, dobrý management, krizový management a to společně nám eh, může dát dobrou ochranu pro investory i středatele. Děkuji. Děkuji vám, děkuji oběma komisařům a děkuji poslancům za zajímavé otázky. Nyní přejdeme k druhé části našeho slyšení. Uděláme se velice krátkou přestávku 3 až 4 minuty, aby se řečníci mohli usadit u předsednického stolu. Děkuji komisařům. Okay, we're ready to... Dámy a pánové, nyní můžeme zahájit další část dnešního odpoledne. Nyní se podíváme na to, jak se na tuto situaci dívají eh, osoby nebo subjekty přímo z trhu. Vyslechneme si prezentace čtyř panelistů. Nevím, z jaké strany začneme, zda zprava nebo zleva. zleva pan René Vales, který je náměstkem generálního tajemníka a hlavní právník banky Santander. Vítejte. A možná vás požádám, abyste rovnou začal a pokud se vám podaří vměstnat se do pěti minut, tak to všichni oceníme. Velice děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nejprve bych chtěla říci, že jsem velice rád, že zde mám příležitost vystoupit zde na vašem výboru a mohu zde vystoupit jménem banky Santander a také jsem rád, že mohu hovořit o těchto otázkách. My tyto reformy velice pečlivě sledujeme, tyto reformy, které také prosazuje komise a jsme velice rádi, že komise také nás sem přizvala a že se můžeme účastnit této debaty. Dovolte mi, abych se představil. Představil jmenuji se Cheme Perez Renovales. Jak již řekla paní předsedkyně, jsem náměstkem generálního tajemníka a hlavním právník banky Santander. Dovolte mi ještě stručně představit banku, kterou se za, zastupuji. Naše banka se soustředí zejména na balo, malobankovnictví a na komerční bankovnictví. Jsme zastoupeni celkem v devíti hlavních trzích, které jsou jak v rámci EU, je to Španělsko, Spojené království, Portugalsko a Německo. A jsme zastoupeni také v USA, v Latinské Americe a to zejména v Brazílii. Santander se ukázala být velice odolnou během finanční krize což znamená, že jsme pouze jednou z takové hrstky evropských velkých finančních institucí, které nepotřebovaly žádnou přímou státní pomoc. E, to se také ukázalo i v nedávných zátěžových testech, které prováděly e, Evropská unie a její dozorující orgány. Ukazuje se, že právě naše dobré zdravé základy, naše solventnost a také naše rozvaha nám umožnily růst jak organicky, tak neorganicky během, této, eh, během eh, tohoto období. Dovolte mi například tyto příklady. Akvizice banky Allianz a Lestr a také částí banky Bradford a Bingley a také Royal Bank of Scotland ve Spojeném království. Další příklad je například akvizice eh, malobankovnického sektoru SEB v Německu a z poslední doby je to například dohoda Eh, o akvizici 70 banky Bank Zachodní VBK v Polsku. Eh, to tedy eh, také je zde ještě, má to být vlastně být o té Elite Irish Bank. A nakonec jsme se rozhodli, že tedy se nebude jednat o 70%, ale o 100%. Tím Eh, že jsme vlastně získali banky, které by jinak potřebovaly státní pomoc, jsme také zlepšili, nebo jsme také napomohli k tomu zlepšení finanční stability a také jsme tím i dále také pomáhali šířit a prosazovat evropskou integraci. Nyní, co se týče dnešního tématu, dovolte mi tři hlavní komentáře, které se týkají těchto dočasných pravidel o státní pomoci. Za prvé, Uznáváme, že krize byla velice mimořádnou situací, která také vyžadovala, jak říkal komisař Almunia, eh, také ta situace si vyžadovala mimořádná opatření, která měla eh, zlepšit stabilitu ve finančním systému a také obnovit důvěru. Komise hrála aktivní roli, zavedla dočasná opatření a také řešila obrovský počet eh, případů, které se týkaly nebo žádostí o státní pomoc. Ehm, také měla velice přísný přístup a e, například zde byla ta povinnost těch restrukturalizačních plánů a určitých omezení, které se týkaly příjmu státní podpory. Také prováděla různá další šetření, pokud tomu bylo zapotřebí. Nicméně stále se ještě můžeme učit další věci, stále se z toho ještě můžeme poučit. Vidíme například, že e, to protiplnění e, toho injektovaného kapitálu neodpovídalo trhu, neodpovídalo tržním cenám. Také často vidíme, že zde nebyly žádné podmínky, které se týkaly vlastně zpětného e, proplacení mm, a také zde nebyl dostatek transparentnosti. V některých případech se také jednalo o e, vlastně, nebo pouze někdy byly omezeny také otázky, které se týkaly distribuce dividend. Na základě našich zkušeností můžeme tedy říci, že ta státní podpora by měla být e, pouze za těchto podmínek. Za prvé, musí se to týkat finančních institucí, které jsou životaschopné. Za druhé, e, využívání finančního kapitálu musí být založeno na tržním e, na stanovování cen na základě trhu. Dále musí se jednat o, pouze o dočasné e, opatření a musíte být pobítky, aby nakonec finanční instituce tyto peníze zaplatily zpět. A také celý tento proces musí být transparentní. Dále, no dále můj druhý bod. Je důležité, abychom přemýšleli také o strategiích ústupu a také se musíme vlastně e, vrátit k takzvanému vlastně e, období klidu v tom finančním systému. Je důležité, aby docházelo k zpětnému proplacení jakékoliv státní pomoci a také, aby se e, instituce navrátily do soukromých rukou pomocí restrukturalizace je zde také nebezpečí narušení konkurence, protože velice často banky, které obdržely státní pomoc, také eh, měly různé další eh, třeba eh, státní garance a zde tedy dochází k nerovnovážné, sou, k nerovnovážné situaci a soutěži. Zde již od prosince 2008 jsme o to žádali. Nakonec tedy komise připravila nové standardy o zárukách, které schválila v červenci 2010 a také to schválila Rada ECOFIN. Ještě třetí bod, o kterém bych chtěl dnes pohovořit, ten se týká spíše budoucnosti. Domníváme se, že je naprosto zásadní, abychom připravili reformu, která posílí základy finančního systému a tím pádem také sníží pravděpodobnost toho, že se podobná finanční krize bude opakovat. Reformy také musí zajistit to, že v budoucí krizi pardon, že tedy zabráníme budoucím krizím a tím pádem, že už nebude zapotřebí ani další státní pomoc. Podle našeho názoru je zde pět oblastí reformy, které by k tomu mohly dobře sloužit, k tomu posouzení. Za prvé kapitál. Potřebujeme lepší a kvalitnější kapitál a také lepší výpočty kapitálu. Hlavním principem musí být to, že čím větší rizikové aktivity firma provádí, tím více kapitálu by měla držet. Za druhé likvidita. Zde platí ten samý princip. Musíme posilovat eh, silnější likviditu a třetí, se týk, třetí bod se také týká tedy zprávy a řízení společností. Finanční instituce musí mít eh, funkce, které budou nezávisle posuzovat riziko a také musí zde být velká úloha dozorčích rad, které by měly aktivně monitorovat to, jak se provádí všechny politiky odměňování. Paní předsedkyně upozorňuje na nutnost dodržení časového rámce. Ano, už by bylo tedy dobré, pokud byste se mohl, um, pokud byste mohl tedy přeskočit k závěru. Paní předsedkyně, eh, omlouvám se, že tedy přerušuji řečníka, ale pokud by všichni hovořili delší dobu, tak by nebyl dost času na otázky, takže chtěla bych poprosit dalšího řečníka, pana Jan Filema Pinga. Děkuji, paní předsedkyně. Byli jste tak laskaví, že jste ING pozvali, aby se zúčastnili tohoto slyšení. Je to opravdu důležitá iniciativa výboru ECON a my k eh, slyšení rádi přispějeme. My jsme obdrželi státní pomoc eh, pro portfolio eh, amerických hypoték poplatek a e, komise požadovala, abychom snížili objem rozvahy o 45%, což představuje 616 miliard eur. Komise e, nám také stanovila různé podmínky, které e, omezují chování ING po dobu tří let. Jak asi i víte, odvolali jsme se u soudu v Lucembursku proti určitým prvkům tohoto rozhodnutí komise a toto jednání mi zabraňuje zabraňuje, abych se zmiňoval o detailních otázkách. Úvodem bych chtěl říci, že finanční krize byla opravdu bezprecedentním jevem, který si vyžádal na opatření a musíme eh, vyslovit slova uznání Evropské komisi za to, že okamžitě začala jednat eh, dočasná opatření, eh, pomoci pro finanční sektor členským státům eh, dovolili eh, poskytnout pomoc bankám a současně zachovat stabilitu na finančním trhu a ochránit interní trh. Komise to vedlo k tomu, že každá země řeší své e, problémy a výsledky jsou na různé úrovni. V souvislosti s tímto slyšením bych si rád dotkl tří oblastí e, trochu podrobněji. První téma se týká otázky, zda e, opatření, která byla stanovena, přinesou očekávané přínosy a jak je možné zachovat a posuzovat stejné podmínky. Tato otázka si vyžádá podle mého názoru bližší analýzu a týká se e, závazků a restrukturalizace, zda to má přínos pro jednotný trh a pro zachování hospodářské soutěže a je to ve prospěch spotřebitelů. Může to e, znamenat náklady a e, narušit hospodářskou soutěž. A e, Nemusí to být nutně ve prospěch spotřebitelů nebo reálné ekonomiky. Dále měli bychom zajistit, aby cíle aby se dosáhlo cíle stejných podmínek s používáním správných benchmarks. Například podpora, které se bankám dostalo z ECB, nebyla zahrnuta do posuzování eh, konkurenceschopnosti eh, komisí, zatímco bankovní eh, podpory ano to no, není v duchu jednotného trhu. Domníváme si, že je možné dosáhnout stejných podmínek pouze pokud všechny přímé i nepřímé vládní podpory jsou do tohoto posuzování zahrnuty. A dále je nesmírně důležité také v souvislosti se státní podporou, aby IAFRS metody účetnictví se konzistentně uplatňovaly stejně v celé Evropě, protože by to jinak dále narušovalo hospodářskou soutěž. A je to je velice důležité, aby cíl stejných podmínek nebyl posuzován pouze na evropské úrovni, ale v globálním kontextu, v němž banky působí. Potřebujeme konkurenceschopné aktéry na globálních trzích, schopných konkurovat i na americkém a čínském trhu. Konkrétně jsou tu e, požadavky na restrukturalizaci a přísnější podmínky pro banky v Evropě ale je e, především tedy státní e, pomoc americké vlády. Ty tam eh, se eh, nemusí potýkat s těmi zátěžemi, o kterých jsem hovořil. Je to tedy eh, postup ke konkurenci na finančním trhu. A to mě přivedlo k druhému tématu, k nutnosti posoudit a zlepšit rámec pro stanovování státní pomoci v rámci současného rámce eh, komise eh, uvedla, jak eh, implementovat vlastní pokyny. Je to <clears throat> předmětem omezených přeskumu ex post evropskými soudy. Zdá se, že některé prvky v těchto pokynech by měly být propracovány podrobněji, aby zajistili konzistentní, srovnatelný a předvídatelný výsledek při posuzování Evropskou komisí a proto bychom je měli důkladně analyzovat a přeskoumávat, kdykoliv je to zapotřebí. Budoucí zlepšování tohoto rámce by se mělo uplatňovat u všech bank, které dostávají státní pomoc, abychom na jednotném trhu zachovali stejné podmínky. A to mě vede k otázce, zda by se měl rozšířit dočasný rámec vzhledem k tomu, že eh, obnova je teprve velice křehká a liší se od eh, jednotlivých zemích. Domníváme se, že by to eh, bylo v zájmu každého, kdybychom tento rámec dočasné pomoci na určitou dobu rozšířili. Na Odnesli jsme si k tomu urči, určité lekce, které nám pomohou zajistit stabilitu. Paní předsedkyně, závěrem bych chtěl říct, že je důležité vést také konzultace o revizi dočasného rámce, což evropským institucím umožní eh, zapracování názorů všech zúčastněných. Děkuji, děkuji. Je jasné, že je těžké dodržet pět eh, minut a nyní eh, pan Aviram Levy, eh, předseda finanční divize pro analýzu z Itálie. Velice děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Ještě na začátku, než začnu hovořit eh, přímo k věci, tak chci říci, že mé zkušenosti vychází z toho, že minulé dva roky jsem byl zapojen do společného projektu Banka Italia, což je instituce, pro kterou pracuji, a také Banku pro mezinárodní eh, vyrovnání. A věnovali jsme se právě otázce rizika. Eh, také jsem se soustředil ještě na eh, otázku záruk bankovních závazků. Také chci zdůraznit, že budu hovořit za sebe a má stanoviska nemusí nutně odrážet stanoviska banky, kterou se zastupuji. Chci hovořit Eh, ve své prezentaci o třech eh, bodech. Za prvé o otázce velikosti a účinnosti těch záchranných opatření. Za druhé budu hovořit o tom, jak, do, jak eh, to vypadá s narušením hospodářské nebo s různými problémy, které se týkají těchto opatření a také za třetí budu hovořit o otázce, zda mají být tato pravidla prodloužena ještě i do roku 2011. Za prvé, co se týče těchto opatření o jejich velikosti a účinnosti. Banka d'Italia a Banka pro mezinárodní platby jsme společně vytvořili určitou případovou studii, která se týkala toho, jak tedy na podzim 2008 byly oznámeny záchranné opatření pro banky. Zjistili jsme, že ta oznámení byla efektivní v tom, že vlastně zabránili tomu nejhoršímu scénáři, o kterém se hovořilo, a to již nyní také nám sdělil pan komisař Almunia. Také se zlepšily i podmínky pro banky, zejména financování a to jak obligací, tak i kapitálu. V tomto ohledu můžeme říci, že tato pomoc byla účinná. Dále, co se týče záruk na bankovní závazky, tak můžeme říci, že asi do poloviny roku 2009 eh, se jednalo o velký počet a poté již docházelo k velkému poklesu. Dnes už je to dost malý počet. Například jeden letos byl v červnu, a, nebo byly zde určité vrcholy letos v červnu a v září a ty vrcholy v podstatě se týkaly problémů konkrétních institucí v konkrétních zemích. To znamená, že to ne, ne, eh, neznamenalo nějaké zásadní problémy. Druhý bod, který se týká tedy určitých eh, narušení. Za prvé, jde o to, že ty záruky, nebo my jsme zjistili, že tyto záruky znamenají, že náklady na půjčky pro tyto banky neodrážejí důvěry eh, nebo zdraví eh, bank, ale spíše finanční zdraví eh, těch států, což má dost negativní dopady. Znamená to, že i slabší banky, které mají za sebou nebo které mají tedy v zádech silný stát, tak si mohou půjčovat mnohem levněji než i jiné zdravé banky, které jsou na tom jinak mnohem lépe. To je tedy jeden takový první příklad trošku narušení nebo pokřivení hospodářské soutěže. A za druhé jde o to, že při využívání těch bankovních záruk to byly zejména ty velké banky, které toto využily. Takže docházelo ke koncentraci u velkých bankách. A od poloviny roku 2009, kdy se již stabilizovaly tržní podmínky a zmírnilo se napětí, také se eh, snížilo eh, vlastně kreditní eh, nebo úvěrový rating bank. Znamená to tedy, že ten úvěrový rating byl mnohem nižší než ratingový, pardon, úvěrový rating v minulém období. Pokud tedy chceme shrnout tyto negativní jevy, tak eh, mělo to tedy dopad na narušení konkurence, docházelo také k nerovnoměrnému rozdělování zdrojů a myslím si, že to může mít i dlouhý dopad a dlouhodobý dopad na produktivitu bankovnictví. Nyní se ještě podívejme na tu otázku, která vlastně tvoří třetí část mé prezentace. Zda máme ještě prodloužit tyto záruky do roku 2011? Odpovídám, že ano. I když tedy využití těchto záruk klesá od poloviny roku 2009, tak to vypadá tak, že bychom mohli doporučit ještě toto prodloužení, a to z několika důvodů. Za prvé, banky potřebují refinancovat a to se a ta jejich potřeba se odehrává v krizi, nebo pardon, v situaci, kdy stále ještě eh, mají eh, státy problémy se svými dluhy a na, na, za druhou stranu také jsou zde ještě poměrně křehké podmínky na trhu. Další důvodem je to, že od července eh, pra, platí v Evropské unii také některé přísnější podmínky pro záruky a díky tomuto zpřísnění podmínek se snížily tyto negativní dopady a tato pokřivení na trhu. Děkuji. Děkuji. Nyní se podíváme na další prezentaci. Vítám zde pana Roda Carltona, který působí ve Freshfields Brookhouse Deringer. Eh, paní předsedkyně, velice děkuji, že jste mě přizvali na dnešní slyšení a jsem velice rád, že mohu pomáhat práci vašemu výboru. Jak jste řekla, pocházím z firmy Freshfield Brackhams Deringer. Jsme mezinárodní právní firmou, která působí v Evropě, USA, Perském zálivu a Asii. Já a mý partneři jsme aktivní asi v jsme byli aktivní asi v 18 případech záchran bank a také při restrukturalizaci ve všech členských státech. A naši klienti byli vlastně příjemci také těchto opatření. Dnes chci hovořit o tom, jaké máme my zkušenosti a jaké máme my názory. Chci ještě zdůraznit, že nepoužívám my ve významu královského plurálu majestáticus, jako by to říkala anglická královna Viktorie, ale chtěl jsem spíše zdůraznit, že se jedná jak o mé názory, ale také o názory mých partnerů. A také chci zdůraznit, že zde rozhodně nehájím žádné komerční zájmy nějakého konkrétního klienta nebo naší firmy. E, paní předsedkyně, Eh, myslíme si, že jsou zde hlavně čtyři body. Za prvé, chtěli jsme poděkovat komisi za rychlost a flexibilitu celého procesu, protože ty výzvy byly obrovské. Přesto komise dokázala reagovat na tyto výzvy a prokázala se jako, jednak jako orgán, ale také i jako tým individuálních eh, odborníků. Dále je také důležité, že tato, toto úsilí komise pomohlo stabilizovat finanční trhy. Je tedy důležité, aby komise také projevovala flexibilitu a e, dostatečný prostor při rozhodování o jednotlivých případech. Je pravda tedy, že jsme také podpořili práci komise na zveřejňování těch sdělení, které se týkají dočasného rámce a také vítáme skutečnost, že komise má opatření, která se týkají flexibility v jednotlivých případech. Jak již řekl pan komisař Almunia, každý členský stát je jiný a také každá banka vypadá jinak. Navrhujeme přesto, aby komise využívala flexibilitu a aby se v každém individuálním případu dívala na to, aby její rozhodnutí však odpovídala těm předchozím eh, rozhodnutím a aby všechna rozhodnutí, ač tedy budou flexibilní, tak aby byla v souladu se zásadami toho dočasného rámce. A to i když tedy každá banka je trošku jiná a každý členský stát je jiný. Dále, co se týče určitých, eh, máme zde určité termíny pro eh, odkupy, pro reprivatizaci a pro další strukturální opatření. Zde se jedná o miliardy eur. Jedná se vlastně o e, aktiva ve výši miliard eur, která se dostanou na trh v následujících letech jako výsledek o různých odkupů a reprivatizaci. My víme, že zde možná nebude dostatek e, e, zájemců. A takže je zde trošku nebezpečí, že vlastně dojde k, určitý, k určitému překotnému odprodeji, aby se dodržely všechny ty eh, lhuty, ale myslíme si, že to by mohlo oslabit celou situaci a také by to mohlo oslabit i daňové poplatníky, protože celkově by to také i oslabilo schopnost členských států získat zpět eh, finance, které využili pro záchranu bank. Myslíme si, že zde komise by také mohla být flexibilnější a mohla by prodloužit určité lhuty. Eh, chceme zdůraznit, že, nebo doufáme, že komise nebude vystavena tlaku, aby rychle eh, překotně ustupovala od eh, státní podpory a aby vlastně ukončila možnost využívání článku 107 odstavce 3 písmene B. Za třetí se chceme vyjádřit k transparentnosti. Transparentnost je samozřejmě důležitá pro důvěru a komise se snaží, aby spravedlivě přistupovala ke všem opatřením ve všech jednotlivých případech. Také víme, že to je velice obtížné. Je to vlastně analytický úkol a také je důležité, aby eh, zde, protože to bude mít velký dopad na hospodářství. Přesto však chci říci, že všichni, kteří se domnívají, že Myslím si, že je tedy důležité, aby komise využívala nejenom rozum, ale i cit. A je důležité, abyste byl dostatek času a také, aby eh, bylo také jasné i ex post, jak komise rozhodovala v jednotlivých případech, aby vše bylo transparentní. A nakonec tedy ještě poslední bod, kdy bych v podstatě chtěla říci to, co řekla paní Interfeld, paní Gulard a další. Uh, Chci navrhnout, aby komise a parlament udělali jakousi inventuru k tomu, o tom, co vlastně zatím bylo provedeno, aby jsme, abychom viděli, zda ta jednotlivá rozhodnutí vedla k úspěchu. A ať už to znamená tedy e, zlepšení možnosti e, získávání zpět vynaložené prostředky, zlepšení situace v hospodářské soutěži a také je to nutné k tomu, abychom e, abychom tedy zabránili eh, negativním dopadům na reálnou ekonomiku. A tím mi dovolte skončit svou přednášku. Můžeme přistoupit k diskuzi, tedy k vašim otázkám a odpovědím. Komise se hlásí o slovo, ale protože měla poměrně dlouhou sekci, tak nemám v úmyslu dát slovo komisi. Eh, leda, že bychom ke konci měli ještě nějaký eh, čas, musíme tedy stanovit priority. To jsou řečníci, které mám na seznamu. A domnívám se, že bude lepší odpovídat po otázkách, ale měli byste tedy říci, kdo se ptá. Děkuji, mám otázku eh, také nepřímo na pana Levyho. Správně jste upozornil na to, že je nutné, abychom zajistili jak flexibilitu, tak i uvážlivost při posuzování řešení krize a celého toho balíčku opatření, které předkládá Evropská komise. A na druhé straně to může vést k určitým nedostatkům a na posuzování a na rovnocené podmínky. Co bychom tedy měli eh, vzít v potaz, když posuzujeme ty rovnocené podmínky. A dále mám pocit, že je můžeme posuzovat jenom eh, s tím, jak se poskytuje státní pomoc a jak se uhrazuje. A potom když eh, posuzujeme plány restrukturalizace, ale nejenom jak jaký je evropský dopad této krize, ale i globální, zejména když banky působí na mezinárodní úrovni, protože to má dopady i na jejich pozici a na rovnocené podmínky. Jak široké by tedy mělo být posuzování těchto rovnocených podmínek? a do jaké míry to tedy komise zahrne při posuzování státní pomoci Možná začneme tedy panem Carltonem na této straně stolu. Ano, děkuji za položené otázky. Když hovoříte o širším posuzování narušování hospodářské soutěže, v prvé řadě ty případy, eh, v nich jsme působili a eh, zjistili jsme, že služby komise se opravdu snaží eh, posoudit dopady poskytnuté státní pomoci a restrukturalizačních opatření nejenom na na eh, banky, ale na eh, konkurenceschopné stejné podmínky členských států. Takový je závazek Evropské komise a já hovořím z vlastních zkušeností. A eh, proto se tu také účastním tohoto slyšení a také jsem říkal, že eh, to neznamená nedocenění eh, komplikovanosti úkolu komise, ale je třeba zohlednit eh, podmínky z jednotlivých států a je velice těžké zhodnotit, jaké to bude mít dopady a také oh, zohlednit banky, které státní pomoc nedostanou zůstaly. A e, potom máme také e, banky, které působí pouze v EU. Myslím, že e, komise to vzala v úvahu a také se zabývala správním fungováním jednotného trhu v EU. Eh, děkuji za slovo. Já jsem hovořil ve svém úvodu, že právě rovné podmínky pro všechny jsou pro nás zásadní. Eh, vyslechl jsem si komisaře Almuniu. Hovořil o tom, že by chtěl eh, vlastně zrušit ty prahové hodnoty, které jsou dnes v pravidlech. A také hovořil o tom, že by se vlastně zpřísnily podmínky celého rámce. Myslím si, že by bylo dobré, aby ty Prahy byly zrušeny, ale zároveň je také důležité, abychom zachovali rovné podmínky pro všechny. To v podstatě známo, na, že pokud tento práh bude zrušen, tak by neměl být zrušen pouze pro ty nové žádosti. Měl by se vlastně vztahovat i na všechny ty které v roce 2008 a 2009 se ocitly pod tím Prahem. A já vím, že zde bylo hodně bank, které vlastně byly těsně pod tím Prahem, třeba tam byla hodnota 1,9. A pokud se ten práh sníží, myslím si, že by to mělo být opět eh, platné pro všechny banky. Dále byla zde také um, debata o podpoře likvidity ze strany ECB. Myslím si, že se nejedná pouze o rekapitalizaci a o podporu závazku, ale také o podporu likvidity ECB. To je velice důležité. Když se podíváme na to, jak to vypadá, když banky mají problémy, tak banky bankrotují buď kvůli nedostatku kapitálu nebo kvůli problémům s likviditou. A nevím, proč se zde bere v úvahu pouze Eh, kapitál a nikoli podpora likvidity. Dnes si můžete půjčit u ECB třeba za 1% a můžete tyto, tyto peníze dále půjčit třeba za 4%. To znamená, že získáte marže 3%, aniž byste přidali jakoukoliv, jakékoliv obchodní úsilí. Takže já si myslím, že právě tento rozdíl je možná v podstatě ta státní podpora. Myslím si, že, nebo já vím, že ECB má vlastní pravomoci, má také monitorovací pravomoci, ale koncepčně nechápu, proč se toto, tato možnost nebere v úvahu. A také je dost obtížné porovnávat e, situaci v Evropě a v USA. Podívejme se na situaci za poslední čtyři roky. Firmy jako ANG v USA nemohla vlastně využívat eh, americký program a americké banky, které mohly z tohoto programu využívat, mohly fungovat v Evropě, neměly žádná omezení a staly se konkurenty eh, evropských bank a nikoli pouze banky, nebo evropské banky a jinší, ale i dalších. Takže je zde taková nerovnováha nebo trošku zmatení mezi přístupem, který uplatňuje USA a který připravuje, který uplatňuje EU. Ano, já souhlasím s tou připomínkou, respektive s tou otázkou, kterou jste položili. Stejné podmínky, to je důležité téma. A co se týče záruk, jak jsem již o tom hovořil, eh, již jsme učinili důležitý krok správným směrem a to bylo to rozhodnutí z července zvýšila se cena těch záruk a vedly k lepší úvěry schopnosti a potom také přehled života schopnosti. To je všechno velice důležité a domnívám se, že to značně sníží eh, možné eh, narušení podmínek v oblasti záruk. Děkuji. Pan Spend. Když hovoříme o stejných podmínkách, tak bych chtěl říci, že je důležité se zmínit o tom, že eh, nehovoříme pouze o veřejné podpoře, ale také o nevyplácení dividend, o podmínek úvěrů a o rizikovém managementu. A pokud subjekty po poskytnutí státní pomoci nemají žádné na omezení. E, potom to neznamená zajištění rovných podmínek. Důležité je si uvědomit, kdo požaduje strategii východiska z krize. Je to subjekt, který už není života schopný a narušuje to důvěru v finanční systém jakožto celku. Je, nastávají problémy s likviditou v důsledku nedostatečné důvěry v bankovní sektor. Děkuji. Poslanci mohou dále klást otázky a pokud budeme mít čas, může vystoupit zástupce komise. Nemohu vám dát eh, více slovo než jednou. Máte slovo. Esta segunda parte. Děkuji, paní předsedkyně. Konstatuji, že tato druhá část slyšení je pro nás mnohem užitečnější, jak pro naše úkoly jakožto zákonodárce, tak také pro naše kontrolní úkoly. Konstatuji, že se tady stěžujeme na to, že analýza nebyla korektní. Jestliže tedy současně budeme posuzovat eh, politiku centrální banky a podpory, protože ta, to můžeme posuzovat pouze společně. Dále konstatuji, že tady byl předložen názor, že došlo k narušení konkurenceschopnosti. Tady se jednalo například o platbu záruk za nižší náklady nežli tržní náklady nebo směšování bankovních a státních rozměrů. A to nemá nic společného s principem neutrality, který tady komise má garantovat. Racionalita a stabilita, o tom jsme už mnohokrát hovořili, znamená to tedy, že tady jsou podporovány instituce, které nebyly schopny přežití a tím se spíše spíše bychom se přimlouvali za jejich eh, likvidaci a potom tedy nedostatek koordinace ze strany členských států a odkaz na právní jistotu na, a také na prostor pro vlastní uvážení. Co se musí stát, aby už nedocházelo k narušení konkurenceschopnosti? Banky, které trpí pod touto zásadou, ty eh, nesmí být nadále poškozovány při skončení platnosti příslušných opatření. A další otázka. Všechna tato opatření, která byla použita pro restrukturalizaci, jak už řekl pan Banie, byly eh, podniknuty proto, aby mohly plynout úvěry. Proč ale neplynou? ze strany centrální banky a ze strany státu. Tam se tedy situace skutečně nezlepšila. Co musíme udělat, aby se situace zlepšila? Let's go on the panel the other way. This... Ano, takže opět eh, nyní začneme z druhé strany. Poprosím panelisty zleva. Ano, takže jestli to bude možné, já odpovím ve španělštině. Abych odpověděl na vaši otázku. Jak můžeme tedy zabránit tomu, aby byla konkurenceschopnost narušována? Jedná se tady o to, jednoduše zrealizovat to, co už máme ve sdělení komise. Takže nevyplácet dividendy, prodej aktiv, jestliže tedy je omezen přístup trhu, k banky musí být prodána aktiva, aby byl umožněn přístup pro jiné. Teď se jednoduše jedná o realizaci stávajících pravidel za příslušných podmínek. Druhá otázka. Otázka úvěrů. Čísla, ta mají výpovědní hodnotu. Často se tady tedy stává, že dojde k chybám, ale tam, kde byl růst za poslední měsíce, nebo za poslední roky, tak tam byl podnik, který nedostával vůbec žádné státní podpory. Pouze u jednoho podniku eh, bylo nutno sáhnout ještě po úvěry, ale normálně tedy zadávání úvěrů eh, nebylo potřebné, nebyly tam potřebné ty podpory ze strany státu. Pan ale vy ne, pan Vink nebo někdo jiný. Ano, děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě se domnívám, eh, ještě jsme se tu několikrát zmiňovali o těch odkupech, hovořilo tam již jeden předřečník. Eh, my si musíme ujasnit, eh, že státní podpora skončí, ale velice opatrným způsobem. A také jsme hovořili o motivaci pro ukončení těchto opatření a o tom také hovořili předchozí řečníci když se budete snažit eh, znovu uhradit svou státní eh, pomoc, tak to nebude penalizováno, když začnete tedy uhrazovat tuto státní pomoc, tolik jako tolik na doplnění. Dobře, Antolin. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem tady kladl ty otázky, tak to byla jedna na řečníka. Hovořili jste tady o pěti reformních bodech a byla to kapitálová likvidika a chtěl, to jsem tady nezaslechl. Chtěl bych říci, eh, zmiňovali jste jich víc? Jak tedy vidíte teď tu výchozí strategii? Hovořili jste tady o celosvětových podporách. To jsme zatím podrobně neprobírali. To stejné zacházení v podstatě na celém světě. Tady se také spochybňují ty rozdíly mezi Japonskem a Spojenými státy, protože používají rozdílné systémy v porovnání s Evropou. Možná, že byste nám to mohli vysvětlit eh, blíže. Otázka na pana Levyho. Vy jste řekl, že eh, ty podpory eh, stěžují nebo zpomalují harmonizaci. Může se stát, že by se tedy ty podpory prodloužily? Jak by tedy mohly ty podpory pokračovat eh, tak, eh, aby vedly a podporovaly restrukturalizaci? A potom tedy flexibilita a prostor k vzájemnému, tedy vzá, k svému vlastnímu uvážení. Tady se především také hovoří o možnosti prognostikování. Budeme odpovídat v tom pořádku, jak byly otázky položeny, takže nejprve pan Renovales. Ano, k těm dvěma bodům. Jedná se o vedení podniků a o dozor. My si myslíme, že pokud jde o finanční instituty, tak eh, je tady vždycky ten problém spojen s velkým rizikem. A my bychom tady měli eh, model, kdy by riziko mělo být eh, zvládáno na nejvyšší úrovni vedení podniku. Existuje tady také určitý plán komise, který se ubírá tímto směrem a je to postup, kterého bychom se měli držet. Dále flexibilita a prostor pro vlastní uvážení. Tady bylo řečeno, že ve finanční krizi nemusí eh, ty eh, regule eh, být špatné, ale spíše dozor. Španělský dozorový systém, ten je v podstatě dalekosáhlý, soustředuje se na kontrolu všech podniků a dozorčí úřady se mohou v podstatě ještě předtím, než vypukne krize, dohodnout na tom, že se sadí vedení podniku a mohou nařídit určitá opatření, která potom budou mít na, vliv na celou ekonomiku, tak, aby se zamezilo budoucím krizím. Děkuji. Já bych se rád vrátil k vaší otázce, která se týká spolupráce a vztahů mezi Evropou a USA. Velké národní banky jistě přispívají k světové ekonomice. To také bylo potvrzeno v nedávné zprávě mezi národních institucí a investice umožňují diversifikovat a vytvářet kapacity k poskytování služeb a operovat eh, na globálním základě. Co tedy dělají, přidávají určitou hodnotu tím, že posilují eh, hospodářskou soutěž a efektivitu trhu. Takže z pohledu Evropy bychom měli být eh, velice obezřetní a ne, roz, nedopustit rozpad velkých evropských e, bank. Evropa musí konkurovat s USA a s Čínou, takže evropští globální e, aktéři by e, oslabovali jinak sami sebe a celou ekonomiku v Evropě. Státní pomoc eh, poskytovaná evropským bankám. Nechápejte mě eh, špatně, to musíme všechno zohlednit a v individuálních případech by to nemělo být na této individuální bázi, ale musíme zohledňovat, jaký eh, dopad to bude mít na evropskou ekonomiku. Velice děkuji za otázku. Myslím si, že jedna velice důležitá otázka byla také cena záruk. To bylo v tom kontextu zpřísňování podmínek. Během našeho výzkumného projektu jsme zjistili, že banky v Evropské unii platily stejné poplatky za ty záruky ve všech zemích a ten e, systém stanovování cen vlastně byl vymyšlen ECB a ten měl brát v úvahu také rating bank, ale pro řadu důvodů to nakonec dopadlo tak, že v podstatě téměř většina bank platila poplatek 180 až 120 bazických bodů. Výsledek bylo to, že například banky se v zemi, jako bylo Portugalsko, Itálie nebo Španělsko, se slabší ekonomikou, ty banky vlastně musely platit stejné poplatky. To znamená, že pro ně byly celkové náklady na půjčky třeba vyšší než třeba v Německu. Německé banky platily vlastně stejné poplatky, okolo 1%, ale náklady na e, emitování dluhopisů byly nižší protože i ta situace, hospodářská situace v Německu byla lepší. Jedná se tedy také o celý tento mechanismus, který byl trošku hmm, důsled, nebo který byl vlastně příčinou toho porušení hospodářské soutěže. Nicméně v červenci došlo k určitému zlepšení těchto podmínek. A také je zde další ještě pokřivení, které také již bylo do velké míry odstraněno. Jedná se o rozdíly mezi eh, těmi subjekty, které se vypůjčovaly. Viděli jsme, že ty ratingové, ratingová hodnocení bank, které klepaly na dveře a chtěly půjčky, tak to jejich ratingové hodnocení postupně klesalo. A vypadá to tak, že v průměru to byly právě ty slabé banky, které zůstaly závislé v, tom, v té druhé polovině období na zárukách. Rozhodování, které proběhlo v květnu, šlo dobrým směrem, e, protože tedy nakonec bylo rozhodnuto, že ti, kteří chtějí využívat tento systém do velké míry, tak musí mít e, lepší podmínky a že tedy e, ti, kteří pouze toho chtějí čerpat, tak ty musí být trošku omezeny. Eh, děkuji, já se ještě vrátím k tomu, co jsem hovořil, eh, co jsem říkal o flexibilitě a zároveň o pravomocích. Pokusím se to skloubit i s tou otázkou dohledu. Chci říci, že jsou zde určité jiné, odlišné věci. Myslím si, že otázka flexibility a pravomocí. Eh, tady jde o to, že vyžaduji, aby se k jednotlivým případům přistupovalo jednotlivě. Zatímci myslím si, že otázka která se týkala dohledu. Ta se spíš týkala vypracování nebo e, vytvoření úplně nového systému dozoru, který by se měl týkat všech institucí, které provozují činnost. Takže myslím si, že zde jsou to vlastně trošku odlišné koncepce. E, chtěl by se ještě někdo poža- e, zeptat našich panelistů? Pokud nikoli, tak dávám slovo komisi. Nevím, kdo z vás bude hovořit. Máte příležitost se vyjádřit. Thanks a lot. My name is Jan Petříman, I'm the director. Velice děkuji. Já se odpovídám za finanční odbor v Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Chtěla bych se vyjádřit zejména k tomu, co řekl pan nebo paní Pérez. Eh, hovořili jste o tom, že tedy původně jsme v k, různým, při, k různým případům přistupovali nerovnoměrně. Myslím si, že jsme se ze všech sil snažili, abyste byly rovné podmínky pro všechny a to nejenom v evropském kontextu. Neporovnávali jsme pouze konkrétní situaci, ale také i širší kontext, také finanční stabilitu a tak dále. Je však jasné, že v tom obrovském počtu těch restrukturalizačních opatření Eh, tedy bylo obtížné vlastně vyhodnotit úplně všechny faktory, ve kterých těch jednotlivé banky operují. Dále, co se týče toho stanovování trh eh, cen, tak jsme tedy provedli, eh, nebo máme zde novou novou reformu. To znamená, že nakonec by ve výsledku byste měli zbýt pouze životaschopné, schopnost, eh, životaschopné banky. A dále, co se týče sdílení břemene, znamená to, že všichni by měli přispívat rovným dílem také eh, k těm nákladům na restrukturalizaci. Ehm, také by mě zajímalo třeba, jak je to s těmi dividendami. Zajímalo by mě, zda vy sami znáte nějakou firmu, která vyplácela dividendy, když procházela restrukturalizací, protože si myslím, že to právě bylo jedna z takových podmínek, které jsme stanovovali. E, dále zde byly různé žádosti o odkup. Dále zde jsou také různé zákazy akvizic, protože nechceme, aby firmy eh, prováděly akvizice z penězi daňových poplatníků a navíc by to také poškozovalo i firmy, které nedostaly žádnou státní podporu. A také zde máme různé zákazy, například eh, zákazy, které se týkají agresivní cenové politiky a tak dále. Je důležité však eh, tedy postupovat tak, abyste nenarušili hospodářskou soutěž a nepoškodili ostatní konkurenty, kteří nedostali státní podporu. Také jste hovořil o tom, že je důležité, aby ta podpora, aby ta pomoc byla pouze pro životaschopné podniky. Souhlasím s tím, že konečným produktem musí být životaschopná firma, ale e, podívejme se, jak to bylo třeba s Lehman, protože naší politikou bylo to, abychom poskytli záchranu, dále však musí být restrukturalizační fáze, a ta může vést třeba i k likvidaci té firmy. A jak říkal pan komisař, tak je také pravda, že ne všechna rozhodnutí, která jsme učinili, skončily tím, že by ta firma mohla pokračovat v provozu. Byla zde řada případů a možná ještě budou další případy, kdy se vlastně nakonec rozhodlo, že ta firma ukončí činnost, ale že ji ukončí řádně, nikoli, že bude docházet k různým takovým těm divokým Eh, překvapivým bankrotům. Myslím si, že to je velice důležité a chceme s tím pokračovat, protože a také se ukazuje, že to bylo dobré rozhodnutí, protože finanční systém Evropy se nezhroutil a nemělo to také žádné závažné e, negativní důsledky. Dále Myslím si, hovořil jste o tom, že, nebo že některé banky mají pocit, že jsme s nimi za, nezacházeli tak dobře jako s ostatními, to si myslím, že je tak asi přirozený pocit, ale e, myslím si, že mohu dokázat čísly, že tomu tak není. Také, co se týče banky ING, Eh, a hovořil jste o tom, že ING mohla pokračovat vlastně v té agresivní cenové politice. Je pravda, že jsme obdrželi mnoho stížností, které se týkaly právě této agresivní eh, trhové politiky. A nejde o to, že by tu podporu vyplácelo eh, USA, ale vlastně Nizozemsko. A došlo k tomu tedy, že ta banka, pardon, že ta politika musela být zakázána. Dále je zde také otázka na ten zákaz akvizic. Souhlasím s tím, že se vlastně jedná o e, narušení hospodářské soutěže, ale nesmíme zapomínat, že ty firmy v podstatě by získaly hospodářskou výhodu tím, že dostaly státní pomoc. Podívejme se na Nizozemsko. Ten trh je dost uh, nasycený a pokud by, bychom tam nezakázali tu vlastně agresivní cenovou politiku, tak by to vedlo eh, k dalšímu narušení. Ukazovalo se, že eh, ANG vlastně nechtěla změnit tu svou pozici a proto jsme také ani nechtěli změnit tento zákaz. Dále jste ještě upozornil na některých případů, které se řešily u, sou, u soudu. Eh, komise posuzovala banky podle jejich restrukturalizačních plánů které tyto banky předložily. Bylo nutné zajistit životaschopnost této firmy, této banky. Bylo nutné prokázat, že tato banka nakonec bude fungovat, eh, bude schopná fungovat bez státní podpory, že ta firma také ponese svou část nákladů, že tedy ta firma také se bude podílet na restrukturalizaci. A také zde bylo nutné prokázat, že se firma tedy snaží zamezit pokřivení hospodářské soutěže. Jednotlivé členské státy vypracovaly tyto restrukturalizační plány a my jsme je posuzovali, zda je můžeme schválit, zda jsou v souladu s tímto plánem. Pokud byly v souladu, tak jsme je schválili a bylo to tedy konečné rozhodnutí. My sami jsme žádné restrukturalizační plány nesestavovali. Je tedy v tomto kontextu trošku divné, že vlastně vy nám dáte svůj restrukturalizační plán eh, a pak nás chcete soudit. <laughs> Ale nebudu o tom eh, mluvit eh, podrobněji, protože stále ještě ten soud probíhá. A dále, co se týče toho proplácení, tak myslím si, že opět o tom nemohu hovořit podrobně, protože se to týká toho probíhajícího soudního případu, ale myslím si, že jsme velice jasně řekli, že jsme eh, pro, aby stát získal své peníze zpět a to co nejrychleji. A je také důležité co nejrychleji ustoupit od této státní pomoci. Tak jsme postupovali i v případě ANG. Je však důležité, že i, i ty podmínky pro eh, zpětné splacení musí být eh, v pořádku. Takže pokud já jsem si vypůjčila peníze a ty peníze splatím dříve, tak je tam určitá pokuta, vlastně pokuta za včasné splacení a já s tím musím počítat. Dále, co se týče odkupů. Nikdy jsme nežádali o žádné um, ehm, prodeje nebo žádné rychlé prodeje. Naopak, e, co se týče našich sdělení, tak tam se říká, že je možné ještě vlastně prodloužit ty lhuty a už proběhlo několik případů a myslím si, že ve všech nebyly, nebo v žádném nebyl žádný problém. Myslím si, že někde byly určité problémy, kde se firma domnívala, že má mnohem větší cenu, než má, ale mm, to je to jediné, na co jsme narazili. Také jsme se vždycky snažili, aby k těm odkupům e, docházelo tak, aby byl splněn účel. Takže například pokud ta banka nebo ta společnost měla problémy se splácením svých závazků, tak musela být prodána nebo část musel být odprodán. E, někdy také docházelo k těm odprodejům kvůli tomu, aby e, mohla firma splatit své závazky dříve. Byly zde různé důvody, ale mnoho těchto případů odkupů umožnili také to, aby e, vlastně Eh, na ten trh mohli proniknout eh, konkurenti. Dále zde padla otázka na transparentnost. Hovořil o tom pan Carlton. Já chci říci, že my všechna naše rozhodnutí zveřejňujeme a to co nejrychleji také to závisí i na druhé straně, protože oni musí souhlasit s tím, že ty věci nejsou důvěrné. Jak říkal pan Almonia, tak je zde i obchodní tajemství a musíme se vždycky dohodnout s tou protistranou o tom, eh, co eh, z té zprávy je obchodním tajemstvím a co lze zveřejnit. Myslím si, že všechny informace můžete nalézt na internetové stránce. A poslední komentář, který se týkal k těm dvěma procentům a k rovnému zacházení. Um, otázkou je, proč vůbec zde byly zavedeny ty, ten limit těch 2%, nebo ten práh 2%. E, ehm, jednalo se o určitý, o určitý práh, proto, který jsme zavedli z toho důvodu, že v roce 2008 docházelo e, k situaci, že byla vlastně ohrozena, ohrožena celá ekonomika. A firmy, banky prostě nechtěly půjčovat peníze, protože nevěděly, zda budou mít dostatek kapitálu. Pokud chcete eh, půjči, půjčovat peníze, ale zároveň musíte provádět velkou restrukturalizaci, tak máte problém v tom, jak to vyvážit. A proto jsme zavedli práh 2%. Myslíme si, že dnes už to není e, zapotřebí a proto je velice rozumné, abychom právě nyní změnili podmínky. Určitě se nejedná o to, že bychom e, chtěli s různými bankami zacházet různým způsobem. Prostě se změnily podmínky a musíme tím pádem změnit i pravidla. Velice vám děkuji za toto vysvětlení. A nyní bych se chtěla zeptat každého panelisty, zda by se chtěli věnovat ještě k něk- během několika uh, minut k některým otázkám. Jistě nemůžeme hovořit o specifických případech. Eh, co se týče restrukturalizace, tak eh, tady musí být nějaká možnost odvolání. I když to neodpovídalo očekávání a uvidíme, kdo bude mít pravdu podle mého dojmu je eh, ten plán vypracovaný bankami pod určitým časovým tlakem. Můžeme tedy postupovat tímto směrem. Pokud se k tomu nechcete vyjádřit, tak samozřejmě nemusíte, ale byla bych ráda, kdybyste se k tomu krátce vyjádřili. Dobře, eh, jeden nebo dva body. Uděláme tedy jednu připomínku. Eh, pro eh, panelisty i pro poslance Evropského eh, parlamentu. Toto slyšení má vzbudit zájem o transparentnost. Netýká se to pouze individuálních rozhodnutí komise, ale také těch otázky, jak e, e, jsou sladěna jednotlivá rozhodnutí, abychom vytvářeli důvěru v integritu tohoto systému. A já jsem se již o tom zmiňoval. Během této krize je to velice obtížný úkol analyzovat, do jaké míry to ovlivňuje individuální rozhodnutí, takže e, velice důležitá je ta transparentnost. E, e, mám obecnější připomínku, souhlasím s vámi, že bychom neměli zabíhat do detailů, a o specifických případech jsme tu v Bruselu a ne v Lucemburku a jsem ráda, že podporujete právo evropských občanů se odvolat. Obecně eh, banky eh, ztratily eh, důvěru ze strany zainteresovaných stran a banka znamená vlastně otázku důvěry, důvěry ze strany klientů a zaměstnanců je tedy učinit v oblasti zprávy a kapitálu opatření, která umožní obnovit tuto důvěru klientů, akcionářů, zaměstnanců, prostě celé společnosti. Myslím, že o tom bychom se tu měli také zmínit. Takhle souhlasím s konstatací eh, zástupky Evropské komise, že by eh, daňoví poplatníci neměli trpět. A eh, eh, eh, proto bylo dohodnuto o 5, miliard a za rok jsme splatili 15 a domníváme se, že to je velice spravedlivé procento. To je tedy vše, co bych chtěl k tomu říci. Děkuji. Chtěl bych eh, pouze zdůraznit, jak jsem o tom již hovořil, že většina opatření, abychom obnovili hospodářskou soutěž, jsou uvedeny ve stanovisku Evropské komise a v jejich rozhodnutích. A když jsem je pročítal, tak jsem zde neviděl dobrou vyváženost hledisek a otázky, jak zachovat hospodářskou soutěž na straně jedné a zachovat života schopnost na straně druhé. Komise se zabývá touto otázkou a řekla, že po určitém období se posuzovala života schopnost společností při Eh, rozhodování, zda získají veřejnou pomoc či ne. A chápu, že je velice složité to posuzovat. My potřebujeme eh, aktiva při obnově a musíme zajistit rovné podmínky. Děkuji. Velice vám děkuji. Domnívám se, že to bylo dobré zakončení našeho slyšení. Děkuji všem panelistům i poslancům. Chtěla bych pouze říci, že některé texty těchto prezentací jsou k dispozici a budou k dispozici na webové stránce, budou aktualizovány, doplněny o další připomínky, které jste zazněly a budeme rádi, když tak učiní panelisté a i komise, abychom byli velice vděční. Ještě jednou děkujeme. To není úplný konec, máme ještě některé body na pořadu jednání. Konečný bod na pořadu jednání je bod 12, ale ano, je to návrh eh, eh, nařízení Rady o státní podpoře k usnadnění uzavírání uhelných eh, dolů. Pan Rabkaj, jakožto zpravodaj se dnes bohužel nemůže zúčastnit Nevěděli jsme to ještě před schválením pořadu jednání, proto tento bod je stále ještě na pořadu jednání. Pokud chce někdo vystoupit k této otázce, může, ale bez úvodního vysvětlení pana Rabka je eh, leda, že by někdo jiný chtěl hovořit. Pokud chcete eh, vystoupit, tak prosím. Dobře, chtěl by ještě někdo vystoupit k tomuto bodu? všichni odcházejí. Takže zahajuji diskuzi k tomuto bodu a končím diskuzi k tomuto bodu. Potom lhůta 11. října k předkládání pozměňovacích návrhů, potom 26. 10. se bude projednáváno hlasování 9. listopadu a na eh, eh, eh, listopadovém plenárním zasedání se o tom bude jednat 2.11. Budeme mít diskuzi o zprávě bez, předkla, bez překladu. Jakmile budeme mít překlad, tak se tento bod opět objeví na pořadu jednání. Domnívám se, že poslanci budou tedy informováni o těch eh, myšlenkách v pozměňovacích návrzích, jinak již nemám nic do různého. Datum konání příští schůze bude pondělí 18. října ve Štrasburku a tím končím naši schůzi. Děkuji.